Se prendete posto possiamo cominciare. Žení kolegové, posaďte se prosím, abychom mohli začít. Dobré odpoledne. Jsem ráda, že se opět vidíme po letní přestávce na úvod a chtěla bych začíst velice záhy, protože máme nabitý program, máme pozváno celou řadu odborníků, takže pokud souhlasíte s tímto programem, tak je přijmeme, jak byl předložen. Pokud eh, tedy souhlasíte, tak eh, návrh pořadu jednání takto přijmeme. Také můžeme přijmout zápis předešlých zasedání. Máte to k dispozici ve svých složkách, eh, takže pokud nemá nikdo žádné námitky, tak eh, tyto zápisy můžeme takto přijmout. Máme údajně některé technické problémy, nicméně naši technici se snaží vyřešit tyto technické problémy, tak bych vás chtěla informovat, že tato schůze je přenášena webstreamem a zítra máme také zasedání in kamera našich koordinátorů. Tento tato schůze začne v půl šesté. Někteří kolegové se nemohli dostavit. Pan Ladaty, pan Panduran, bohužel dnes nemohou hovořit. Měli se zúčastnit bloku o domlouvání sportovních výsledků a organizovaného zločinu, takže musíme trošku předělat odpolední program. Pan Krizikos tedy místo něj bude hovořit eh, o podvodech v oblasti sportu a potom 5.30 až 5.45 eh, paní Boskur, která je zpravodajkou této zprávy, tak ta pohovoří o domování sportovních výsledků. Takže takto uspůsobíme náš pracovní program. A pustme se tedy do prvního bloku našeho zasedání. První část se bude zabývat otázkou organizovaného zločinu. Nejdříve bude mít prezentaci pan Micelegas, který se zabývá právě problematikou boje proti organizovanému zločinu a co můžeme udělat v rámci evropské legislativy, abychom tuto oblast mohli posílit. Následně proběhne diskuse takže pan profesor se posadí vedle mne zde na pódium. Dicevo, eh, noi strutturiamo il dibattito come abbiamo sempre fatto, quindi il professore avrà quindi... Jak už jsem říkala, tu odpolední diskusi odpoledne rozdělíme. Pan profesor má na svoji prezentaci 15 minut, potom budeme mít dvě minuty na dotazy ze strany kolegů. Ehm, na úvod dáme slovo zpravodajům a koordinátorům. Pokusíme se dodržet eh, náš harmonogram, budeme mít vždy ještě druhé kolo dotazů a odpovědí. A nyní bych ráda předala slovo. Děkuji za pozvání, jsem velice rád, že mohu být mezi vámi a že mohu předstoupit před váš výbor a probrat některé klíčové otázky, které se týkají legislativních zásahů do oblasti organizovaného zločinu. Byl jsem požádán, abych probral předešlou zprávu, kterou vypracoval Evropský parlament, který hodnotí rámcové rozhodnutí z roku 2008. Týká se to eh, zločinného spolčení a organizací organizovaného zločinu a co máme učinit, abychom zlepšili právní rámec v oblasti organizovaného zločinu. Takže během 15 minut chci udělat čtyři věci. Za prvé, chci se zaměřit na celkový kontext a na nezbytnost vytvoření legislativy, která bojuje proti organizovanému zločinu především v oblasti trestního práva. Druhá věc, Chtěl bych velice stručně prezentovat hodnocení situace, kde se nyní nacházíme, co se týče tohoto rámcového rozhodnutí. Třetí věc. Chci navrhnout konkrétní kroky. Pane profesore, myslela jsem si, že nefungují má sluchátka, ale Možná tady je problém s italským tlumočením, je tady problém buď s konzolí nebo s mikrofonem v italské kabině, je tam interference. Zdá se, že to je lepší, ne? Měla jsem pocit, že to je možná problém s mými sluchátky, ale už je to v pořádku, omlouvám se. Jak jsem říkal, velice stručně chci pohovořit o čtyřech věcech. Jednak je to samotný kontext a nezbytnost vytvoření legislativy, která bojuje proti organizovanému zločinu na evropské úrovni. Druhá věc, hodnocení rámcového rozhodnutí z roku 2008, v jaké situaci se nyní nacházíme, do jaké míry dochází k integraci. A další věc je otázka, jak dále pracovat s tímto rámcovým rozhodnutím z roku 2008, jaké další kroky můžeme učinit, abychom mohli zlepšit stávající právní rámec. A čtvrtý bod do diskuse je širší analýza příležitostí Lizabonské smlouvy. Co nám tato smlouva nabízí právě v rámci legislativy a boje proti organizovanému zločinu. První aspekt je kontext, daná nezbytnost. V tuto chvíli v Evropské unii dochází k paradoxu, co se týče boje proti organizovanému zločinu. Na jedné straně musíme bojovat proti organizovanému zločinu, to je určitý motor eh, integrace v oblasti trestního práva. Když se podíváme na vývoj eh, práva z roku 1990, tak vidíme, že celá řada stávajících výsledků, což znamená třetí pilíř, dále přijetí hmotného trestního práva, dále přijetí eh, legislativy nových agentur, to vše bylo odůvodněno eh, spolu s potřebou bojovat proti organizovanému zločinu. Na druhé straně tento politický vývoj, tato dynamika by měla být přetvořena do jasných právních standardů, k čemuž ještě nedošlo. Takže tady je paradox. Na jedné straně je tady určitý konsenzus, že Evropská unie musí něco učinit, aby bojovala proti organizovanému zločinu, ale pokud máme převést tento politický konsenzus do konkrétní legislativy, do konkrétních opatření, tak to je pak velká výzva. Já bych tomuto výboru chtěl navrhnout, že když se podíváte na to, jak budoucnost evropské legislativy v oblasti organizovaného zločinu se musí zaměřit, proč potřebujeme tyto právní normy na evropské úrovni, jaké funkce chceme mít a co chceme kriminalizovat hlavně v oblasti organizovaného zločinu. A já jsem vytvořil kategorie pro tyto funkce. Máme dohromady šest funkcí kriminalizace, čili jak chceme kriminalizovat například zločinné spolčení. Ta první funkce je posílit národní trestní právo boje proti organizovanému zločinu a také posílit eh, spolupráci státních zástupců v této právní oblasti. Především Členské státy se musí zaměřit na ty oblasti práva, které ještě nebyly náležitě rozvinuto. To by měl být primární cíl, čili státní zastupitelství, boj proti organizovanému eh, zločinu, to musí být jasně rozlišeno od jiných typů trestné činnosti, čili kriminalizace organizovaného zločinu. Přináší to nějakou další přednou hodnotu, například když se podíváme na obchodování s drogami nebo na korupci jako takovou. Proč chceme mít trestné činy, které se pojí se eh, zločinným spolčením? Čili to je otázka, která musí být prodiskutována. Druhá funkce ta funkce evropského práva v této oblasti by měla vést k, k vyjasnění e, funkcí evropských orgánů v soudnictví, například Eurojust, Europol, víme, za co jsou tyto organizace zodpovědné, co se týče vyšetřování, koordinace kroků boje proti organizovanému zločinu, ale pokud nemáme jasnou definici, co je vlastně organizovaný zločin, co tím máme na mysli, tak je tady celá řada dotazů, jak může tato efektivní spolupráce mezi evropskými agenturami vůbec probíhat. Třetí funkce Snažíme se vyslat signál, že se jedná o skutečně závažné chování, které je zločinného typu a také se jedná o různé trestné sazby, co se týče těchto zločinů. V podstatě to může být eh, Eh, přitěžující okolnost pro jiné trestné činy. Takže musíme jasně definovat eh, zločinecké spolčení také pro eh, přísnější trestání za jiné trestné činy. Další věc je otázka vysokých trestních sazeb. Například jste sledovali vývoj návrhu komise, co se týče konfiskace výnosů z trestné činnosti, kdy organizovaný zločin spadá do mandátu nových konfiskačních pravomocí. Takže skutečně potřebujeme mít eh, zloč, organizovaný zločin, abychom mohli uplatňovat i tyto pravomoci. Ta pátá funkce je podle mého názoru velice důležitá, často je přehlížená. Musíme mít také jasnost v oblasti kriminalizace organizovaného zločinu, abychom mohli na pomoci funkci vzájemného uznávání. Všichni velice dobře víme, že ten evropský Eh, zatýkací příkaz plně funguje a také vychází z uplatňování eh, eh, případu nebis in idem. V podstatě dvojí trestnost nebo potrestání za zločinné spolčení byla zrušena v rámci evropského příkazu. Nicméně pokud tady není stejné právní chápání, stejná správní interpretace, tak tady vznikají problémy. A vidíme, že národní soudy čím dál tím více řeší případy, eh, kdy eh, jeden čin je klasifikován jako organizovaná trestná činnost v jednom státě, ale v druhém státě to není takto klasifikováno. Takže potom posílají předběžné otázky eh, na soudní dvůr v Lucembursku, aby bylo jasné, jak postupovat. Dále šestá funkce je mnohem širší funkcí, ale je to skutečně na místě. Je to institucionální funkce organizovaného zločinu. Při řešení organizovaného zločinu musíme mít nástroj, abychom zajistili také stabilitu institucí a abychom zajistili nezávislost soudu v členských státech. Byli jsme svědky toho, že to je velký problém především ve světle um, nových členských států, Bulharska, Rumunska, především tedy Bulharska, kdy jsou monitorovány tyto dva státy, co se týče naplňování požadavků boje proti organizovanému zločinu, nejen pro identifikaci těchto zločinů, ale také pro zjištění nezávislosti e, soudnictví, které má náležitě uplatňovat e, trestní právo v této oblasti. Takže to jsou ty základní funkce. A kde se nyní nacházíme? To rámcové rozhodnutí v podstatě je nenaplněno, co se týče právní jistoty a naplňování základních lidských práv a také úrovně harmonizace která má být uplatněna v oblasti organizovaného zločinu. V oblasti právní jistoty. Tak, jak toto rozhodnutí bylo formulováno, tak má naplňovat kriminologický přístup a má to převést tyto principy do trestního práva. Máme velice široké definice co vlastně se skrývá pod tou eh, zločineckou organizací. A pokud se podíváme na tuto definici v rámci rámcového rozhodnutí, tak vidíte, že evropské právo bere tuto organizaci jako strukturovanou organizaci. Ale pokud si přečtete skutečný odstavec, tak zjistíte, že to nemusí být zas tak moc strukturované. Takže na jedné straně to má být strukturované, na druhé straně tam není zapotřebí mít hierarchii. Takže tady je celkem jasný nedostatek vyjasnění, co všechno spadá do organizovaného zločinu z právního hlediska, to je nejasné. Na druhé straně váš výbor probíral rámcové rozhodnutí, eh, které zajišťuje dvě oblasti. Jednak je to kriminalizová eh, účast eh, v v této zločinské organizaci a druhá věc je spolčení. A to je otázka, která se řeší taky v rámci Palemské umluvy, která se zabývá organizovaným zločinem. A cílem a myslím, že se na to musíme podívat ve světle různých funkcí legislativy, která již byla probrána. Proč musíme vůbec legislativně ukotvit, co je organizovaný zločin a proč musíme odlišit tyto dva aspekty? Jak tedy hodnotit toto rámcové rozhodnutí? Jsem si jist, že komise provádí nejrůznější hodnotící zprávy. Pro mě je velice následující, eh, je velice důležité toto. Musíme se podívat na to, jak členské státy naplňují rámcové rozhodnutí, ale nejen s ohledem na legislativu, to nestačí zjišťovat, eh, zda máme legislativní nástroje v každém členském státě a zda je naplňováno toto rámcové rozhodnutí, ale musíme se podívat na praktický přístup. Zda skutečně lidé v praxi rozumí celému konceptu organizovaného zločinu. Zda to používají státní zástupci nebo ne. Máme tam nějaké soudní eh, případy, soudní výnosy v oblasti organizovaného zločinu. Zda tady existuje různost eh, interpretací daného konceptu, anebo ne. Dávají státní zástupci eh, přednost eh, té odlišné eh, zločinné činnosti, například řeší spíše obchodování s drogami, a nebo je to součást celého případu. Čili musíme z kvalitativního hlediska hodnotit implementaci rámcového rozhodnutí, abychom mohli vyhodnotit, co je přidanou hodnotou tohoto rámcového rozhodnutí a pokud má dojít eh, k novele, tak jakým směrem se má ubíhat. Pokud je to užitečné rozhodnutí, tak ano, a nebo máme se zaměřit na konkrétnější typy trestné činnosti. To je základní otázka. Další důležitý krok podle mého názoru je to, a zde bych eh, vyzval váš výbor, abyste se vyslovili také k jednotlivým evropským agenturám Eurojustu a Europolu, jak tyto organizace interpretují organizovaný zločin. Například, když se dělá hodnocení hrozeb organizovaného zločinu, tak vychází při tomto hodnocení z toho právního rámce, který existuje. Co je tedy přednou hodnotou těchto agentur v oblasti organizovaného zločinu? Je nezbytné mít toto monitorování? To je velice důležité. Čili jak to chápe, jak to interpretuje Eurojust? jaké otázky se tam denně řeší, jak se tam koordinují národní postupy s ohledem na organizovaný zločin. Já si myslím, že tyto zprávy nejsou ve výročních zprávách a měli bychom se více zaměřit na to, co to v praxi znamená. Mám ještě minutu, abych pohovořil o Lisabonské smlouvě. Lisabonská smlouva otevírá celou řadu možností, jak leg- eh, eh, zákonně upravit organizovaný zločin. Jednak tady máme 3.1, eh, v podstatě organizovaný zločin se zde uvádí jako jednou z oblastí, kde má Evropská unie eh, pravomoc eh, vytvářet legislativu. Otázka zní, zda to znamená organizovaný zločin abstraktně, a nebo zda bychom se měli zaměřit na konkrétní trestné činy, které byly spáchány v kontextu eh, těchto organizovaných skupin. To je věc, na kterou se musíme podívat. Také máme článek 83 odstavec 2 a ten může být také užitečný, protože zde můžete mít kriminalizaci chování, která eh, neumožňuje implementaci jiných evropských politik a potom tedy můžeme mít legislativu, která kriminalizuje trestné činy, které jsou spojené s organizovanou činností, například otázka veřejných zakázek, což možná Eh, nezapadá úplně jasně do toho konstruktu organizovaného zločinu, nicméně může také negativně ovlivnit fungování vnitřního trhu. Na závěr je tady další věc, na kterou se musíme podívat v budoucnosti. Je to článek 86. Eh, týká se to vytvoření eh, evropského státního zástupce, je to článek 86.4, kdy se může otevřít mandát státního zástupce prokurátora, který jde nad rámec evropského rozpočtu. Mám trochu spoždění, takže v tuto chvíli bych chtěl poděkovat za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, za to, že jste tak vzorně dodržel čas. A hned můžeme přejít k diskusi. Dovolte, abych vám připomněla, že máte každý dvě minuty a potom dostane ještě jednou pan profesor. Dvě minuty nejprve, pan Jeden z ALDE. Začínáme koordinátory, prosím. Děkuji vám, pane profesore. Vaše prezentace byla mimořádně užitečná a já se chci zeptat na dva body. Uh, a já se totiž domnívám, že my potřebujeme evropské trestní právo kvůli trest přes hraničnímu charakteru zločinu. A také FBI vznikla kvůli tomu, že to byl přeshraniční zločin. A také se říká, že vlastně vznik FBI způsobil Bonnie and Clyde. Jsou zapnuty mikrofony, je, zap, je zapnuto několik mikrofonů.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 takže uvidíme, jak budeme pokračovat. Ano, můžeme pokračovat. Se non è riuscita a tradurre nulla. Right, well I, I wanted to say thank you to the professor. Chtěl jsem poděkovat panu profesorovi protože kdyby neměl pouze 15 minut, tak by nám mohl sdělit daleko více zajímavých informací. Já bych se chtěl zeptat na to, zdali jeden důvod, proč potřebujeme evropské právo na boj s organizovaným zločinem, je to, že tento zločin je přeshraniční a také FBI vznikl kvůli tomu, že tady Bonnie and Clyde páchali přeshraniční trestnou činnost a právě proto také vznikla FBI jako federální policejní jednotka. Mě, to také vlastně vzniká v Evropě přeshraniční e, zločin, trestná činnost a vede nás to tedy k tomu, že by vzniklo FBI v evropské podobě a nebo by takhle vznikly evropské věznice. Nevím, kam až e, mohu zajít. A když budeme psát zprávu příští rok, tak potřebujeme hodně doporučení, e, co může Evropa dělat lépe a můžete nás podporovat a radit nám při zpracovávání těchto doporučení. A nyní pan Dězdemera. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hmm, hovořím zejména ve jménu Evropské lidové strany. A doufám, že brzy se toho bude moci ujmout Veronika. Chtěl jsem velice poděkovat Eh, panu mm, řečníkovi Micela Gasovi za to, že mezi nás přišel a také za jeho úvodní slovo. Vy jste tady hovořil o přísné definici organizovaných eh, eh, zločine, zločineckých organizací. Říkal jste, že bylo lepší to definovat nějak přesněji. Ale já se domnívám, že z praktického hlediska to moc nepomůže. Naopak, když si představíme, je to takřka nemožné, abychom na území Evropské unie zharmonizovali trestní zákonníky, protože máme naprosto odlišné právní i soudní struktury. Některé mají anglosaský systém, jiné se obrací k latinskému právu to, co v jednom státě je přečin, v druhém státě eh, je přestupek a nebo závažnější trestný čin, čili nemáme tady ani jasnou klasifikaci. Eh, prosím vás pěkně. Co se týče Europolu, jak víte, Europol má nyní základ eh, právní na základě rozhodnutí rady, ale to, co nám říká štokholský program, je, že dokonce za několik dnů teď Evropský parlament bude hlasovat o jednacím řádu e, Europolu. Domníváte se, že bychom toto nařízení, které budeme schvalovat, mohli požádat, aby zpracovalo striktnější definici zločineckých organizací. A potom bych rád vyslovil svoji skepsi ke článku 86 a 84, eh, který jste se zmínil. Protože tam je zmínka o fiskálním ministerstvu evropském. Proč? Protože historicky vidíme, že rada prostě stále odmítá tyto záležitosti, kdykoliv Evropský parlament hovoří o Evropském fiskálním ministerstvu. Děkuji mnohokrát a rád bych k tomu slyšel vaši reakci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za SAD pan Fajan. Paní Fajan. Chvále lípa, um, gospod profesor. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu profesorovi za vysvětlení. Myslím si, že byste nám mohl říci víc? Říkal si, že v tuto chvíli máme určitý paradox. Měli bychom se dohodnout, že Evropská unie bude dělat víc v oblasti organizovaného zločinu a na druhé straně, když musí učinit konkrétní kroky národní vlády, tak vždy stojíme před velkou výzvou. Je jasné, že organizovaný zločin je velkou hrozbou pro společnost i naše ekonomiky. Ve stávající ekonomické a finanční krizi bychom pochopitelně mohli říci, že organizovaný zločin je e, skutečným požehnáním pro mafie, praní špinavých peněz a jiné typy organizovaného zločinu. Potřebujeme komplexní přístup. Musíme udělat více v oblasti prevence a také výkonu práva. Otázka zní, zda můžeme zajistit jednotnou definici organizovaného zločinu. Pokud se nám to podaří, tak si myslíte, že v praxi by to mohlo přispět k tomu, že bychom zabraňovali organizovanému zločinu a tedy i s tím přeshraničním charakterem. Jak vidíte stávající fungování OLAFu, Europolu a Eurojustu? Asi máte dobrý přehled o tom, jak tyto instituce fungují budeme mít eh, slyšení spolu se zástupci z těchto agentur. Rád bych znala váš názor, jakým způsobem naplňují své úkoly. Jak také vidíte kritiku ze strany vlád, co se týče fungování těchto institucí a agentur. Proč tyto agentury vůbec eh, existují? Naplňují skutečně své funkce? Také se se zmínil o Lisabonské smlouvě, která nám umožňuje vytvořit eh, mandát eh, evropského prokurátora. Eh, pan předseda Barroso se o tom zmínil minulý týden ve Štrasburku, když hovořil o budoucí vizi Evropské unie, takže ráda bych slyšela také váš názor. Jak to vidíte vy? V naší politické skupině socialistů a demokratů jsme se shodli na tom, že během tohoto mandátu našeho výboru bychom měli prošetřit, zda skutečně má smysl vytvořit eh, funkci evropského prokurátora. A nyní dostane slovo pan Weiler. Paní Weiler. Děkuji vám, pane profesore. Já jsem si eh, zapsala ty články, eh, které považujete za nápomocné. 3.1 z Lisabonské smlouvy, 83.2 a ten poslední byl, myslím, 84, eh, kde se jednalo o podvody proti evropskému rozpočtu. Možná, že byste to mohli ještě skutečně verifikovat, zda to byla 84. Ze zásady se domnívám, že společné chápání práva v evropských členských státech přece jenom existuje. Máme sice, a tady se liším od svého italského kolegy, máme sice často různé trestní sazby, ale domnívám se, že už všechny členské státy nahlížejí na korupci stejně. I přístupní kandidáti o vstup, viděli jsme v Srbsku, eh, všichni pohlížejí na korupci jako na závažný trestný čin, na závažný delikt, jako v dalších členských státech. Samozřejmě zadávání veřejných zakázek, to ještě není organizovaná kriminalita, to nelze říci, ale je to korupce. A korupce spadá přesně pod tu oblast, proti které chceme bojovat. A proto považuji za správné, chceme mít více společných věcí v Evropě. A také se domnívám, že je správné to, co jste řekl, že nemáme ještě dostatečné kvalifikované hodnocení. A proto otázka na naši předsedkyni i na koordinátory, zda by nebylo možné mm, získat přesnou analýzu o kvalitativním hodnocení rámcového rozhodnutí členských států, jakou přidanou hodnotu to, je, to má pro Evropu, co je přeshraniční, co vše není přeshraniční, ale přesto má vliv na další členské státy z hlediska chápání práva a také z titulu vůle proti tomu bojovat. I z pohledu těch nových států, které k nám chtějí vstoupit, jako Srbsko a Chorvatsko. Bylo by tedy možné mít takové kvalitativní ohodnocení, o které vlastně také eh, žádal pan profesor. Mohli bychom eh, to zadat jako vědecký posudek? Děkuji, paní Válerová. A než dám slovo panu profesoru, dovolím si eh, také ještě položit jednu otázku. Pan kolega Destemera řekl jednu velice správnou věc. Jak obtížné jak velmi obtížné je najít jednotnou definici pro pojem organizovaný zločin. Nejenom proto, že samozřejmě by bylo potřeba harmonizovat všechny právní systémy, což je nesmírně obtížné. Domnívám se, že tady chybí také politická vůle. A to se, protože se ukazuje, že všichni sice máme určité priority, a to se projevilo také ve zprávě, ve zprávě k organizovanému zločinu, kdy jedním ze stěžejních bodů bylo eh, pohnout radu k určitému stanovisku týkající se určitého výkladu, ale ten výklad, který přišel, je velmi vágní, čili je nic neříkající. Eh, organizovaný zločin, to je podvod proti národohospodářství v našich zemích. Je to hospodářský zločin, ale zároveň je to zločin, eh, který se týká svobody našich občanů. Čili tady máme závazek Řekla jsem, že členským státům musí být jasno, že po slovech musí následovat činy. Velmi často existují programy, obrovské programy a všichni souhlasí, že budou zavedeny, ale když se to potom všechno má realizovat, eh, i s zapojením národních parlamentů, tak to začne skřípat. Takže bych ráda viděla, jak to vidíte vy. I jak pohlížíte na roli Europolu, jedná se tady o zpracování právního základu nebo přepracování základu pro Europol. Nedomníváte se, že členské státy by skutečně něco měly investovat pro roli Europolu, aby se z Europolu skutečně stala respektovaná struktura, která by mohla fungovat v takovém rámci jaksi evropském, eh, kde bychom provozovali výměnu informací, výměnu údajů. Vidíme, že máme země, které si vyměňují informace a údaje a v některých státech se to vůbec nedělá. Čili je třeba potírat organizovaný zločin bez hranic. A ráda bych, abyste k tomu něco řekl. Nechci, abychom zůstali na povrchu, protože organizovaný zločin se stal uh, podvodem číslo jedna na celém světě. Je to globální záležitost, organizovaný zločin nezná hranice, Není tady problém s harmonizovaným trestním právem. OK ví velice, organizovaný zločin ví velice dobře, jak se organizovat přes hranice a jak zapustit kořeny v nejrůznějších zemích. Paní Borsalino, prosím, dvě minuty. Jenom jednu poznámku. Já mám dojem, že se začíná teď hovořit o organizované kriminalitě, protože jakoby organizovaný zločin byl teď zodpovědný za to, že se zhoršila celosvětové finanční a hospodářská krize. A že přispívá k zostřování problémů. Pomysleme jenom na nekalou hospodářskou soutěž ze strany mafiánských hospodářských struktur, ilegální ekonomické subjekty a jejich činnost. Evropský parlament eh, věnuje organizovanému zločinu velkou pozornost. Eh, asi jsme měli začít mnohem dříve. A byli bychom mohli začít dříve, protože máme k dispozici dost nástrojů, ale Měli jsme asi dojem, že Europol a Eurojust eh, jsou organizace, eh, které pracují nezávisle na sobě a jejíž hlavním cílem není potírání takovéto organizované trestné činnosti. Teď si se hodně hovoříme a slýcháme o organizovaném zločinu, no ale když tady tak poslouchám jednotlivé příspěvky, mám pocit, že se tady zaměňují určité věci. Kriminalita, mafie, organizovaný zločin. Neexistují žádné jasné definice. Alespoň ta definice, kterou tady máme, není příliš jasná. Chceme-li se skutečně vypořádat s tímto problémem, potřebujeme nejprve naprosto jasnou definici. A především takovou definici, která bude společná všem. Ale jinak eh, tyto společné nalady ve směru harmonizačních snah eh, v sektoru trestního práva a zároveň nechuť k tomu, to je samozřejmě obtížné ale nebudeme-li mít přesné definice, co je mafie, co je organizovaný zločin a tak dále, nepodaří se nám nikdy proti tomu postupovat ani trestně právně. Eh, protože se domnívám, že se tady mnoho věcí směšuje a často se ani neví, o čem se hovoří. Kdyby skutečně existovala nějaká společná pravidla, Eh, bylo by to jiné, ale každý v každém státě to chápe jinak. Kdybychom se mohli eh, domluvit na nějaké definice, bylo by to daleko jednodušší. jednodušší. A samozřejmě eh, efektivnější by byly snahy, panovala by opravdová vůle potírat tento organizovaný zločin. Děkuji mnohokrát a nyní dostane slovo pan profesor, aby mohl zareagovat. Thank you very much. Děkuji vám za veškeré vaše otázky které byly velice zajímavé a já se pokusím vytvořit ze svých odpovědí takové tři skupinky na základě tří témat. První téma, které není překvapivé, které je evidentní a prochází všemi otázkami, které byly položeny, je téma, že to, že je velice důležité se zabývat rolí evropských institucí a agentur v oblasti trestního práva. Většina otázek, se nezaměřovala na trestný čin účasti ve zločinném spolčení, ale otázky se týkaly především OLAFu, Europolu, Eurojustu a tak dále. A já se domnívám, že nyní jsme na křižovatce v EU. Lisabonská smlouva nám otvírá dveře k reflexy nad rolí těchto agentur. Tyto agentury se rozvíjely v EU ne úplně systematicky. To znamená, že se rozvíjeli v průběhu času a podíváme-li se nyní na jejich činnost, tak dochází k velkému přesahu mezi mandátem a činností těchto agentur. Máme tady nový právní základ z Lisabonské smlouvy a to také souvisí s tím, jakou vizi máme pro evropské trestní právo, do jaké míry chceme, aby tyto agentury agentury nahradily činnost národních států a aby také pomáhly. Kdybychom měli například evropského E, žalobce, potom bychom se také měli ptát, zdali tady Olaf sehrává určitou roli. Takže to tež se můžeme potom ptát na Eurojust. A pokud se týče Europolu, tak tady je jeden aspekt, že Europol je tak dobrý, jak chtějí členské státy. Pokud členské státy nebudou dávat informace Europoli, pak nebude moci Europol jednat. Ale potom, jestliže udělá uděláme krok zpět, tak tady otázka zní, co Evropská Evropský parlament chce, aby Europol dělal, jaký má mít Europol mandát. Je to opravdu spravodajská agentura pro získávání informací o trestní činnosti? Ano, jestliže ano, tak musíme také se podívat na pravomoce. A my nyní můžeme znovu přemýšlet o tom, proč máme evropské agentury a jaký je jejich smysl a účel a pravděpodobně, kdybychom tyto otázky položili, tak se neschodneme. Ale myslím si, že se musíme tím zabývat a musíme se zabývat také odpovědností těchto agentur. Komu se zodpovídají, zdali jsou také pod dohledem a také jaký mají prostor fyzické osoby obrace na tyto agentury, protože například přebíhá v Lucembursku velice zajímavý případ týkající se OLAFu. A to jsou takové závěry pro zprávu. To znamená, že boj proti organizovanému zločinu velice souvisí také s rolí těchto agentur. Pokud se týče harmonizace, Mnozí z vás se ptali na harmonizaci, na zbližování práva. Já s vámi souhlasím, protože zbližování práva není e, uniformita, to znamená, není to jednomyslná definice práva ve všech členských státech protože smlouva hovoří o směrnici a směrnice je závazná vzhledem k cílům, ale členské státy mohou přizpůsobit obsah na e, základě vlastního vnitrostátního soudního systému a trestně právního systému. A pokud se týče oblasti působnosti, tak já se domnívám, že tady máme definici systému, která je tak široká, že nepoškozuje pouze zásady, zásadu základních práv a principů, ale také ohrožuje vlastně boj proti organizovanému zločinu, protože tato, organ, tato definice je tak široká, že vlastně na jejím základě se těžko s organizovaným zločinem bojuje. Je třeba proto předložit konkrétní definice toho, o čem chcete hovořit, co je vaším cílem. A na závěr chci říci, já jsem totiž hovořil o článku, to byl článek 86.4. Takže 86.4. To je právní základ pro zřízení evropského žalobce ve smlouvě. A třetí bod, o kterém se chci zmínit, je ten, že se musíme zabývat tím, jak agentury a také rámcové rozhodnutí působí v terénu v jednotlivých zemích. Musíme se zabývat tím, jak se k tomu postavili vnitrostátní orgány a také se musíme, musíme provést řádné vyhodnocení místní praxe. Lisabonská smlouva nabízí Evropskému parlamentu zapojit se také do hodnocení Eurojustu a Europolu. A to je velice dobrá věc a Eh, této, využijí, této možnosti by měl využít právě tento výbor. Takže aby to nebyly pouze členské státy či Evropská komise, eh, ale také Evropský parlament by se do toho měl zapojit a to je pro mě mimořádně důležitá věc. Děkuji vám, děkuji vám, pane profesore. Tak navrhuji, abychom tento blok ukončili. Děkuji vám za vaši přítomnost. To je tedy první blok a nyní přicházíme k druhému bloku a to je počítačová kriminalita jako nástroj organizovaného zločinu. Vyslechneme si francouzskou soudkyni, která je specialistkou na počítačovou trestnou činnost. A potom tady máme také kolegu z Europolu, to je pan Erting, a potom paní Hilke Heymans, která je z úřadu Evropského inspektora ochrany údajů. Nejdříve budeme mít 15-minutovou prezentaci a každý z účastníků přednese tuto prezentaci v délce 15 minut a potom dvě minuty budou mít koordinátoři a další tazatele. Takže prosím, paní Kemener, dávám vám slovo. Prosím. Merci, madame la présidente, de m'avoir... Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, eh, že jste mě pozvali eh, k tomu, abych hovořila o kyberkriminalitě eh, z soudního hlediska. Pravdou je, Eh, že tady je mnoho eh, podobností mezi, mezi počítačovou kriminalitou a organizovaným zločinem. Již se tady připomněla nedostatečná definice a to platí také rovněž počítačové kriminalitě, e, protože nemáme definici jako takovou. Máme úmluvu z Budapešti, kde se hovoří o, o kriminalitě v oblasti kyberprostoru, počítačového prostoru, ale co to vlastně znamená? To je poněkud mlhavá formulace. To je jednou z obtíží, jak potírat tento fenomen nejenom ve Francii, ale ve všech zemích Evropské unie. Jak potírat tedy počítačovou kriminalitu? My jsme se účistnili nejrůznějších prací, abychom se snažili definovat předmět jako takový a musím říci, že to bylo mimořádně obtížné a ve Francii máme poměrně dlouhou koncepci. To jsou trestní činy v oblasti informatiky, v, počítačový, eh, v počítaču, to znamená, je to piráctví, ale zároveň se to také týká eh, takových trestných činů eh, jako zneužívání spronevěra a nelegální nahrávání digitálních uh, E, souborů. A potom tady máme ještě další kategorii a to, jsou, to je také zneužívání informací a šíření xenofobie a pedofilie na internetu. První bod je tedy obtížnost definice e, počítačové kriminality jako takové, která vede k tomu, jak se e, k tomu přistupuje. Protože v textu se neobjevuje kyberkriminalita pouze v trestním eh, soudnictví. Eh, například na, v Evropském soudu se hovoří o dvojí kriminalitě, ale počítačová kriminalita není přesně definovaná. Je to tady určitá překážka, kterou tady máme a je třeba říci, že spravedlnost se ocitá v obtížích vzhledem k tomu, jak se mm, e, staví soudnictví k těmto jevům. I e, v součinnosti s organizovanou kriminalitou, když se podíváme na dohody, které máme, máme tady ten expect, eh, aspekt přeshraniční, protože více zemí eh, eh, je dotčeno. Máme tady například nějaký atak virový a to musí, nemusí být jenom na francouzském teritorium, ale může se to šířit i na jiných územích. To znamená, jaké právo zde bude rozhodným právem. A potom tady máme také technické problémy. Je zapotřebí, aby soudy ať už je to v jakékoliv zemi, které se to týká, musí být specifické jednotky a specificky vyškolené jednotky. A proto je třeba vyvinout nesmírné úsilí pro vzdělávání a školení, aby specializovaní soudci eh, byli schopni pochopit ten způsob, jakým operují eh, jakým se oborují, aby byli schopni eh, tedy soudit počítačovou kriminalitu. Jaká je tedy reakce, jak reaguje justice na trestné činy eh, způsobené eh, v počítačovou kriminalitou? Legislativec k tomu definoval specifickou oblast trestných činů, například v oblasti počítačových souborů, Máme tady, nebo třeba eh, spolupůsobení na nějakém zločinem spolčení v oblasti digitálního zločinu. A potom tady máme eh, přitěžující okolnosti, kdy používáme právě tu, eh, ten to spojení mezi organizovaným zločinem a počítačovou kriminalitou a přitěžující okolnost je, když se k tomu zneužívá telekomunikační síť to jsem popsala tak trochu tendence eh, na té první rovině. Za druhé tady máme, jak vypadá procesní právo, co se týče specifického vyšetřování. Dám vám příklad, například transpozice eh, telefonních odposlechů prostřednictvím internetu. Ve Francii eh, to bylo uzákoněno v roce 2003 a spadá to pod národní bezpečnost a máme tady také vyšetřující techniky, které jsou přizpůsobeny boji proti počítačové kriminalitě. Dám vám dva příklady. Eh, digitální infiltrace, to znamená, Eh, nějaký úředník v soudní oblasti, eh, který bude schopen vstoupit do kontaktu s někým, kdo je podezřelý ze spojení eh, s organizovaným zločinem nebo s někým, kdo se dopouští počítačové kriminality. Druhou doménou tady máme předávání údajů na dálku, když se jedná o nějakého soudního úředníka, který potřebuje eh, vyšetřovat eh, specifický příklad a potřebuje k tomu mít specifický mm, specifický software. Máme to tedy definováno jak v hmotném právu, tak v eh, hm, procesním právu. Další příklad. Byly vytvořeny další typy eh, trestných činů, a to se týká jistě více států, nejenom Francie. Eh, to se týká zneužívání výtis, zneužívání padělání pasů a dokumentů. Také se objevuje zneužívání internetu, ale k tomu jsme definovali určitý eh, režim v technické oblasti, to znamená, že ti provajdři, určitých domén eh, musí zaručit musí eh, spolupracovat se soudcem, který může potom dokázat prostřednictvím spolupráce s těmito providery, že došlo spáchání trestního činu. Je e, také třeba sledování, mm, sledovat vývoj obchodování po internetu, čili e-commerce a je třeba mít zabezpečené stránky. Co se týče systému odpovědností, to máme ve Francii, e, tady ve Francii poměrně ta situace kritizována, protože e, zejména díky parlamentní zprávě tady máme určité výhrady týkající se nového statutu, například co se týče publikování eh, online. Eh, týká se to správné eh, regulace prodeje a aukcí. Máme nové a nové aktéry, eh, kteří přistupují do internetu a občas je velice obtížné definovat, do jakého soudního režimu eh, ta, která oblast bude spadat. Eh, například certain nombre de difficultés. Hostitelská síť. Co můžeme konstatovat? stále více přečinů a trestních činů a zneužívání a zpronevěr eh, se odehrává v digitální oblasti. Jsou to nesmírně komplexní oblasti, které vyžadují mezinárodní spolupráci a vyšetřování v zahraničí, například s mezinárodní vyšetřující organizací a je třeba mít experty, kteří budou schopni uplatňovat eh, proces stejně jako Mezinárodní soudní komise. Já jsem, otázka je, eh, když chceme spolupracovat v této oblasti online, tak to jako kdybychom závodili a šli proti času, eh, protože Eh, například, když, eh, když dojde k nějakému trestnému činu po internetu, tak je velice obtížné to co nejrychleji prokázat a dokázat to propojení bývá nesmírně obtížné, protože je obtížné získávání digitálních důkazů. Proto je třeba harmonizovat důkazní břemeno, protože v určitých státech Eh, určité údaje, například ve Francii eh, se ukládají takové údaje rok, eh, v jiné zemi je to třeba dva roky. A máme tedy tu potíž u těch digitálních důkazních břemen a když vám dám ještě jeden příklad z oblasti počítačové kriminality, například ve Spojených státech amerických je možné udělat montáž nějakých stránek, aby se chytli delikventi, aby se chytli zločinci, ale ve Francii došlo k takovému pokusu, ale kasační soud to zakázal, eh, protože řekl, že je to ilegální záležitost, eh, Eh, do které by eventuálně mohl spadnout ten počítačový eh, zločinec. Je třeba tedy, je třeba tedy abychom měli harmonizova, zharmonizované důkazní břemeno nebo zharmonizované důkazy a také proces jako takový, protože konstatujeme zatím, že sice dochází k posílení prostředků pro vyšetřující soudce, pro šetření těch zločinů, eh, kteří jsou činí ve specializovaných jednotkách, například v příslušných místech ve Francii, Eh, nebo také vyšetřujících specialistů v oblasti počítačové kriminality, ale na běžných soudech nemáme ještě takové specializace a velice často záležitosti spojené s počítačovou kriminalitou jsou pojednávány takovou službou, která se zaobírá normálně vyšetřování hospodářské a fiskální činnosti, ale nemají tady počítačové specialisty. Eh, a domnívám se, že tady je zapotřebí speciality a že rozhodně tady je zapotřebí také spolupráce soukromé a veřejné sféry. Eh, my jsme spolupracovali se eh, ředitelstvími velikých podniků a velikých eh, seskupení a je třeba vytvořit tedy specifické orgány a specifický způsob fungování, který není běžný, například na který nejsou ještě běžné soudy ve Francii zvyklé. Kdybych měla nějakým způsobem zhrnout. Domnívám se, že největší překážkou je nedostatek definice v oblasti potírání počítačové kriminality, protože nemáme její definici jako takovou. Eh, kdybychom ji mohli spojovat s organizovaným zločinem, to je specifický úkaz, protože se tady smíchávají aktéři i provideři technických služeb, eh, kteří pracují čím dál tím více, se soudci tito provideři eh, dávají odpovídající službu soudům a postupně je takovýto systém eh, těch služby providerů eh, zaváděn, ale potřebujeme ještě rychlejší reakce a rychlejší servis. Potřebujeme tedy harmonizovat postupy na této úrovni a potřebujeme také skutečně udělat velkou práci v oblasti vzdělávání specialistů. Potřebujeme lidi, kteří mají univerzitní vzdělání, ale zároveň specializaci a mezinárodní znalosti. Například i v tom, jak funguje Eurojust, Europol. A je třeba konstatovat, když se hovoří o počítačové kriminalitě, že občas tady máme směšování různých textů a také struktur. Například pomyslím na nezávislé struktury, které by mohly eh, konstatovat, že tady k něčemu došlo, k nějakému eh, trestnímu činu v této oblasti a oznámit to příslušným místům. Například, když tady máme mm, nějakou činnost eh, v digitální, digitální zneužití internetu, tak odpovědný úřad by to měl okamžitě nahlásit žalobci v, v tomu hlavnímu žalobci v Paříži. Máme tady také tu skutečnost, že v oblasti judikatury my jsme například spolupracovali eh, s dvěma odvolacími soudy v Paříži a vypracovali jsme prostě ten, eh, takovou příručku eh, těch osvědčených postupů pro naše soudy Eh, kteří, které musí spolupracovat jak s oběťmi, tak třeba s různými podniky, ale také není to prostě povinné, záleží to také na dobré vůli a dynamismu toho, kterého soudu a toho, kterého soudce. Domnívám se, že stejně tak jako většina eh, evropských států má eh, specifické soudnictví eh, jednak na ústřední úrovni a na centrální úrovni, ale jednak také tím decentralivým způsobem, což ve Francii zatím není ten případ. My bychom potřebovali určitý impuls ve Francii proto, a to je tedy, abych nepřekročila čas, můj závěr, abychom mohli skutečně skutečně provozovat trestnou politiku, protože zatím můžeme pouze dávat rady soudcům, kteří potřebují mm, určité definice a kteří e, potřebují také určitý návod, jak potírat tuto formu organizované kriminality, která je z velké části ještě mnoha neznámá. Merci, Madame Kemener, pour votre explication. Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení. King, reprezentante di Europol. Prego. A dovolte mi, abychom nyní předali slovo panu Rtingovi z Europolu, prosím. Thank you very much, Ms. Thank you for inviting you. Mnohokrát děkuji, děkuji za pozvání Europolu na toto významné slyšení. Pokusím se tu diskusi eh, vést tak, jak vidíme situaci v policejních složkách a pokusím se také poskytnout to doporučení, co by mělo dělat také naše Centrum boje proti počítačové zločinnosti. Ale Europol tady není, Europol zmizel. I did it myself. It's easier. If you look here at the development in the 1950... Když se podíváme na vývoj, tak v 50. letech jsme počítali. V 60. letech jsme prováděli výzkum, v 70. letech jsme se začali vzájemně propojovat, v 80. letech jsme pokračovali v naší komunikaci, v 90. letech jsme začali vydávat a po roce 2000 jsme začaly být globální. Eh, začal fungovat Skype, Twitter, Facebook a další podobné služby. V roce 2010 uvidíme cloudy a nevím, co předpovědět na rok 2020. Proč nechce nic předvídat? Za pár vteřin uvidíte statistiky. To byli uživatelé internetu 1,5 bilionu. Tady vidíte Teď je skoro miliarda, co se týče Facebooku, Google, také každý rok každý den více než miliarda, 247 miliard e-mailů denně a více než 200 eh, bilionů miliard spamu. Vidíme 140 tisíc nových počítačů, které jsou vytvářeny a 2,6 milionů Eh, závadných kódů, které jsou vytvářeny. Tady vidíte celkovou částku, kterou představuje počítačová kriminalita. Ale mohu něco odhadovat? Musíme se opět vrátit do historie. Musíme se podívat, eh, co se stalo v roce 1977. V podstatě tehdy lidé nechtěli mít eh, doma počítač. Co se týče spamu, to opět bude minulost za dva roky, to řekl aspoň Bill Gates v roce 2004. A iPhone nemá možnost získat významný podíl na trhu. To bylo rozhodnutí v roce 2007, ale jak já mám předvídat budoucnost, když se to nepodařilo těmto třem pánům? Co zatím vším je za růstem a prosperitou internetu? Stojíme před celou řadou velkých výzev v budoucnosti. V tuto chvíli máme Eh, verzi 4 IP a dostáváme se k IP verzi 6. Jaký je rozdíl? V tuto chvíli máme 3,4 miliard možností eh, adres IP. V té verzi 6 bude mít 4,2 miliard, miliard, miliard, miliard eh, adres. A policie má najít majitele těchto adres. 73% uživatelů internetu nepoužívá angličtinu. Eh, Evropská unie je velice propojená, v podstatě 72% evropské populace je online. Vytváříme více než 143 tisíc podniků, které vycházejí z internetových služeb a během posledních 15 let internet měl pozitivní dopad na HDP než předešlé roky průmyslové revoluce. Jedna miliarda eh, Američanů obchoduje onlineově v roce 2012. Když vezmete můj iMac, tak v podstatě to bude trvat pouze dvě vteřiny, než si vše převedu do nového iMacu. Takže vidíte tu sílu rozvoje. To jsou jasná fakta. V tomto regionu, eh, kde máme problémy a určité úspory, tak v podstatě nic nevyrábíme tak, jak jsme vyráběli v minulosti. To vše bylo předáno do oblastí, kde je mnohem levnější pracovní síla děláme vývoj, výzkum, vynalézáme věci, máme také řízení dodavatelského řetězce, máme otevřenou společnost, kde můžete downloadovat různější knížky do svých eh, knihoven, kde můžete také platit daně přes eh, internet. A to je Evropská unie. To bude ten hlavní hnací motor prosperity, pokud se o tato aktiva náležitě postaráme. Nicméně tady vznikají i nová rizika. V počítačovém prostoru Máme celou řadu zločineckých eh, organizací, hackery, eh, také tajné služby ze zahraničí, které zde působily a budou působit. A nemůžeme zajistit eh, absolutní bezpečnost. Je to mýtus, nemůžeme vše zabezpečit na internetu. Pokud máte nějaký důležitý materiál, například svůj recept Coca-Coly, tak to nedávejte na internet, protože zcela jistě vám to někdo stáhne. Ale v tuto chvíli můžeme dělat mnohem více než v minulosti. Eh, orgány výkonu pracují pochopitelně pomalu eh, oproti tomuto rychlému vývoji. Tady kolega za námi nás informoval, že musíme zrychlit naši práci. Já s ním souhlasím a později vám dám příklad. Takže jaké jsou ty velké výzvy? V první řadě musíme vytvářet standardy, musíme také posilovat eh, veřejné povědomí. Pokud mohu dát příklad z praxe, pokud jste opilí a jdete do Amsterdamu, tam, kde jsou prostitutky, tak eh, asi eh, se vystavujete riziku, že vás někdo okrade. Tak podobně jako na internetu. Když se dostanete někam, kam nemáte chodit, tak uvidíte, že tady vzniká možnost eh, nějakých záludných útoků a někdo tady zautočí takto na váš počítač. Chceme také jasně říci, co je legální a nelegální v tom offlineovém i onlineovém režimu. A chceme, aby Evropská unie koordinovala úsilí. A máme tady eh, miliardy lidí, eh, které jsou propojeny, hovoří nejrůznějšími jazyky, jsou ve 27 různých státech eh, a také jsou tam různé právní normy. Musíme se zaměřit na velké zločiny. Ne na ty malé prohřešky, ale musíme se zaměřit především na ty velké hrozby. Čili jaké ty velké hrozby před námi jsou? V našem centru se zaměříme na čtyři velké oblasti. Jinak je to eh, pronikání, potom jsou to podvody, potom jsou to uh, zcizení vaší identity a také sexuální využívání dětí, což je oblast, eh, která se zvyšuje. Budu hovořit o jedné zemi, nebudu ji jmenovat konkrétně, ale tato země má v podstatě dvouleté spoždění, eh, co se týče nahlášených sexuálních zneužití dětí. Takže v podstatě eh, mají, jsou tak zahlcení, že nejsou schopni dva roky eh, vyřešit tyto případy. Zde vidíte ekonomiku vše na internetu představuje peníze, může to být vaše identita, kreditní karty, další oblasti a to vše může být eh, převedeno do finančních částek. Zde vidíme podnikatelský model počítačové kriminality. V podstatě se jedná o hierarchii, která funguje ze zhora dolů. Eh, jsou tam eh, hekři, kde se snaží zjištět kódy a potom tam mají různé fáze zločinu. Nejdříve chcete zjistit malware, Eh, chcete provést hekování, potom ukradnete to, co chcete ukradnout, potom spácháte eh, ten zločin, to znamená, že si buď něco koupíte, nebo si převedete peníze, uděláte něco jiného. A pak se vám také daří skutečně ty peníze fyzicky dostat. Podívejte se na tento řetězec podnikatelského modelu a srovnejte to eh, s běžnou prací policie. Například bojujeme proti zneužívání kokainu. Víme, že kokain se vyrábí v Jižní Americe, potom musí dojít ke e, sklizni, musí tam být prekurzory, musíte to zpracovat v laboratořích a musí se to také distribuovat e, z Kolumbie do přístavů většinou ve Španělsku, potom Španělsko e, to rozdělí do menších dávek a pak se to eh, rozdává nebo prodává na náměstích v Paříži nebo v Bruselu. A podívejte se, tady vzniká celá řada možností eh, ty věci řešit a bojovat proti něm, ale tento zločin se může dělat někde ve sklepě, prostřednictvím jednoho počítače. Tam eh, nenajdete žádné omezení, hranice, žádné oblasti, kde vidíte nějaké zranitelné rysy, čili to jsou věci, které musí policie řešit. A proto naše Centrum pro počítačovou kriminalitu se zaměřuje na tři věci. Na hackery, na e, příkazy, zločinecké příkazy a potom e, na ty, kteří perou e, špinavé peníze přes internet. Nicméně kyberterorismus není součástí, ale počítačová zločinnost je taková, že těžko zjistit, kdo zatím stojí, jestli je to jenom hacker, nebo jestli je to nějaká zločinecká organizace, nebo jestli je to připravené nějakým státem. Nemůžete to zjistit, ale musíte tedy zajistit to spolupráci mezi eh, spravodajskými službami, armádou, kteří musí spolupracovat, aby pochopili, o jakou oblast působnosti se jedná. Komise chce, abychom v Europolu od 1. ledna roku 2013, a to je za chviličku, za čtyři měsíce, vytvořili Centrum boje proti um, počítačové kriminalitě. Má to být součástí Europolu a Europol byl vybrán, protože máme velice dobrý systém ochrany dat, který již funguje. A chceme poskytnout takovéto výsledky. Jako vedoucí tohoto centra budu mít možnost jednak otevřít toto centrum a doufám, že následně budeme schopni poskytnout eh, tyto služby všem policejním orgánům a složkám v členských státech. Jinak to bude informační eh, hub, co to znamená. Eh, zlo- počítačová kriminalita se nepojí k jednomu místu, k nějakému ehm, okradení, eh, útoku a tak podobně. Například eh, ten hacker někde v Indii, ta oběť je ve Švédsku. Musíme si udělat přehled, eh, jak to funguje v členských státech, také nesmíme zdvojovat naše úsilí. Také budeme vytvářet inovační centrum pro kyberkriminalitu, aby spolu mohly spolupracovat policejní orgány u společných vyšetřování. Musíme zvýšit také povědomí, musíme eh, poskytnout operativní podporu v případě scizování eh, identity, podvodu a tak dále. Také musíme eh, posílit forenzní spolupráci. Chci připomenout, že především malé členské státy nemají rozpočet pro veškeré forenzní nástroje. Nemají tuto možnost a místo toho, aby se znovu tvořili jednotlivé systémy, kde se budou identifikovat stejné nástroje, tak naše centrum získá všechny tyto požadavky a doufám se nám podaří přesvědčit Evropskou unii eh, v rámci eh, rámcového programu 7, aby mohl zainvestovat eh, tyto snahy. Dále je to školení policejních pracovníků, státních zástupců, soudců a také musíme zajistit kritickou strukturu nejen v Evropské unii a musíme také zajistit spolupráci mezi soukromým veřejným sektorem, musíme také udělat skenování celého prostředí a zjišťovat zprávy a jednotlivé výskyty takovýchto eh, zločinů. Také otázka, kdo vlastně internet. Nikdo nevlastní internet. Kdo také řídí eh, internet. V zásadě jsou tady dva orgány ICANN NITU. ICANN je soukromý partner, který vlastní veškerá práva, co se týče adres IP a také jednotlivých jmen. A e, druhý orgán je orgán OSN, který funguje v této oblasti. Ale co se týče pro orgány výkonu, je velice důležité, abychom měli e, svůj hlas. A Pokud vidíme, že dochází ke zločinu, co se týče těch miliardy e, uživatelů, protože jinak bychom těžko někoho mohli eh, pohnat z odpovědnosti. Také to musí být inkluzivní snahy. Už jsem slyšel od předřečníku, že tady je určitá konkurence mezi agenturami a možná mezi ostatními hráči. Ale nebude existovat eh, žádná konkurence s naším centrem. Já pevně věřím, že tady je tolik zločinnosti, že každý bude mít co dělat, takže co potřebujeme, naopak musíme koordinovat naše úsilí a musíme vytvářet synergii Eh, od, spolu s těmi, kteří odvádějí skvělou práci. To znamená, že budeme eh, zapojovat i další eh, agentury SEPOL, ENISA, Eurojust, EUCTF, dále ESVČ, čili nechceme zajišťovat duplikaci, ale naopak lepší dohled. Také chceme začlenit klíčové partnery. Chceme vytvořit digitální centrum, které, který bude fungovat v Singapuru, který bude fungovat od roku 2015 a toto centrum se bude zaměřovat na počítačovou kriminalitu globálně. Budeme si konkurovat? Ne. Naopak chceme, aby tato agentura byla součástí, aby tady byla naprostá transparentnost, či to, co děláme my, bude jasné jim a spolu eh, budeme budovat eh, tuto entitu, čili bude to entita, která bude mít skutečně globální dopad. Dále ekonomika je klíčem pro Evropskou unii a je naprostým mýtem, že je nemožné bojovat proti počítačové kriminalitě. Je to obtížné, ale ne nemožné. A myslím si, že jsme se o to ještě skutečně eh, nepokusili. Není to zadarmo, nicméně stojí to za ty investice. Takže na závěr bych chtěla poděkovat za vaši trpělivost. Grazie, Adesso diamo la parola. Děkuji vám a nyní dostane na 15 minut slovo paní Heymans, která zastupuje Evropského inspektora ochrany údajů. Pan Im Heymans. Je to pan Heymans. Děkuji vám. My vám děkujeme za vaši pozvání a jsme také rádi, že můžeme hovořit po Europolu. Také Europol hovořil o spolupráci a spolupráce by měla také zahrnovat také u ochranu dat a tyto úřady a orgány. Takže já s e, spoluprací začnu my, Evropský inspektor ochrany údajů, jsme úřadem, který monitoruje evropské instituce a útvary a také jim radí v oblasti nové legislativy. My nedávno jsme také jako konzultační orgán radili počítačovému, tedy orgánu pro počítačovou trestnou činnost. Takže ochrana údajů, proč je to tak zásadní věc a proč je to také citlivá věc? boj proti počítačové trestné činnosti může také zahrnovat otázku osobních dat a často dochází také k prolomení soukromí jednotlivých občanů. Boj proti počítačové kriminalitě by se měl odehrávat především preventivně. My se snažíme sledovat také jednotlivé subjekty, které zatím nejsou podezřelé ze spáchání trestného činu. A já chci říci, že my také musíme mít pevný mechanismus a systém Chci také zmínit, že současné systémy ochrany údajů jsou eh, prováděny například provozovateli jednotlivých internetových stránek a také s dalšími subjekty. Tato situace je složitá, ale my tomu chceme říci, že tyto systémy se dají aplikovat. A také my eh, děláme různou činnost. Také jsme viděli různé definice počítačové trestní činnosti, dobrá definice eh, de, eh, počítačového zločinu zatím není úplně k dispozici ale Budapešská konference nám již nabízí určité dobré výchozí body. Takže my se snažíme rozlišovat dva druhy trestné činnosti. Například jsou to především útoky na integrity systému, ukradení identity, potom podvody, padělání a tak dále. To znamená všechno, Eh, co souvisí s tím, aby systém byl méně bezpečný. A to je jedna část a potom právní obsah. když hovoříme například o dětské pornografii, tak obsah jako takový je již kriminální, je již zločinný. Když hovoříme o trestných zločinech proti bezpečnosti systému, tak je to často útok, akt jako takový, který může například narušit soukromí osob, například v důsledku hackerské činnosti, získávání informací ze sociálních médií a nebo také z bankovních účtů. Potom nelegální obsah je druhá věc a to je velice problematická záležitost. A proč? Protože v boji proti počítačovému zločinu, proti nelegálním obsahům potřebujeme často pomoc ze strany internetových provozovatelů, hostitelských provozovatelů a dalších stran, kteří také jsou zapojeni do boje uh, proti počítačové trestné činnosti a vlastně dělají e, věc, která není vůbec obsahem jejich vlastní činnosti a zde je důležitá také neutralita sítě, protože provideři nesmí zasahovat do meritu věci, zatímco u počítačové trestné činnosti je to zcela naopak. Hovoříme také o monitoringu, o sledování internetu což je velice důležitá věc v boji proti počítačové trestné činnosti. Ne, dávno jsme také hovořili o stahování nelegálních obsahů a například určité stránky musely být providery uzavřeny. zapojení ISP je velice důležitá věc, neboť osobní údaje by měla být používána pouze po, pro původní účel a ne pro boj, pro boj proti zločinnosti. Zásadní je, když hovoříte o zapojení providerů, pak hovoříme také o zapojení e, policejních orgánů do boje proti počítačové zločinnosti, tak je potřeba postupovat přiměřeně. Nesmí se postupovat příliš násilně a e, my také musíme vždy ochraňovat autorská práva. A nyní tedy máme další bod. Já již jsem hovořil o tom, že ochrana údajů je zakotvena v chartě základních práv a je to především v bodě 8 charty. To znamená, že je to zásadní prvek evropského práva. Všichni, kteří spadají pod evropské právo, mají tyto, tato práva. Každý má právo vědět, co se děje s jeho údaje. A transparentnost je zásadní věc. Proto také inspektoři údajů jsou nezávislými eh, subjekty. Toto všechno není tak složité, ale nyní se ptáme na to, na co se vztahují zákony v oblasti ochrany údajů. A tady se dostáváme do problémů policejní orgány jsou vázány rámcem eh, původně pro třetí pilíř. A předpisy v této oblasti je velice složité determinovat, protože tady je to takový puzzle různých předpisů a také existují konkrétní předpisy a proto je velice složité, aby jednotlivé předpisy byly aplikovány a prosazovány a také Europol má svůj vlastní režim, o kterém již hovořil předřečník. Pokud se týče ISP, které také sehrávají e, svou roli a tato role je velice komplikovaná. Tady nevíme, zdali ISP e, jsou vázány předpisy 95, e, které vyplývají z prvního pilíře, anebo zdali se na ně vztahují předpisy z třetího pilíře. Soudní dvůr také v této souvislosti vydal velice složité rozsudky, které nám situaci neusnadňují. My doufáme, že nový rámec, o kterém se diskutuje v radě i zde, vidím tady zpravodaje a doufám, že tento rámec nám přinese větší jasnost a že se také ukáže, v kterých situacích musí internetoví provideri spolupracovat s policejními orgány. Je delice dobré a víme také, že ochrana údajů může také přesně stanovit rizika. Všechny organizace bojující proti počítačové kriminalitě musí dodržovat zásady ochrany údajů společně s Europolem, s generálním ředitelím pro vnitro, také se snažíme vytvořit model pro vyměňování informací v rámci EU, tak abychom na nic nezapomněli. I uživatelé jsou důležitý, také e, kontrola uživatelů je důležitá. Organizace také musí eh, nám dávat informace, které nám mohou, pro nás mohou být užitečné. A nyní spolupráce internetových providerů s policejními orgány protože zde v oblasti e, boje proti počítačové kriminalitě potřebujeme také spolupracovat se soukromou sférou. A to je komplikovaná věc. To, co nás znepokojuje, je to, aby soukromé subjekty neměly povinnost systematicky sledovat dění na internetu. A před tímto my varujeme. Také tady existují právní zákazy systematického sledování. Tady jsme hovořili o směrnici o e-commerce a směrnice 2058 zakazuje systematické sledování obsahu ze strany providerů. My se snažíme to určitým způsobem vyvážit A zde se zaměřujeme především na neutralitu sítí. Snažíme se zabezpečit, aby systematické monitorování nebylo důsledkem boje proti počítačové trestné činnosti. Národní orgány také musí spolupracovat s příslušnými orgány na ochrany údajů. Soud také zdůraznil, že musí být rovnováha zájmů. A zde hovoříme především o dodržování soukromí Na závěr bych chtěl říci, my v centru jsme konstatovali, že nyní dochází k pozitivnímu vývoji, a ovšem je třeba eh, jasně formulovat definice. Prevence je velice důležitou věcí boji proti počítačové kriminalitě. A nyní úplně závěrem, jak již jsem řekl, systematický dozor a monitorování to není náš cíl. Systematické sledování uh, uživatelů je jasným poručením základních právních principů a právě proto se snažíme tomuto vyhnout a proto se snažíme sledovat a monitorovat především obsah. My jsme rádi, že by měla vzniknout nová centra boje proti počítačové kriminalitě, ale nesmí být postiženi uživatelé. A je také důležité, aby eh, Eh, orgány ochrany důdajů dobře spolupracovaly s policejními orgány. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní rovnou přistoupíme k diskusi. Začneme zase koordinátory, takže nejprve pan Diaz jdeme na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za tento nesmírně zajímavý panel. Eh, chtěl jsem poděkovat všem třem řečníkům, paní soudkyni i oběma pánům za jejich příspěvky. Já se nebudu ptát. Já spíš eh, udělám takový výklad reality a problému, kterým čelíme. A to je, jak potírat trestní činnost, která je spojená s organizovaným zločinem. Podle mého soudu se jedná o to nalézt legální rovnováhu mezi eh, procesem vyšetřování a mezi ochranou soukromí. A domnívám se, že abychom bojovali eh, proti porušování ochrany soukromí, proti falšování osobních dokumentů, pedofílii a všeho možného. Tady máme sérii prvků, které zazněly eh, z našeho stolu a jejich interpretace není snadná ani eh, jaksi míromilovná protože eh, bylo tady již řečeno, že zločin eh, postupuje daleko rychleji než spravedlnost a v oblasti počítačové kriminality to jde ještě rychleji. Já se pokusím to zjednodušit. Trestný čin soudci Eh, vyškolené specifickým soudnictvím. Vy jste, eh, paní řešince, specialistkou, ale kolik takových specializovaných vyškolených soudců je ve Francii? Eh, jistě se jedná o to konat rychle, dynamicky a rozhodnout, jaké právo je rozhodné. My v oblasti justice jsme velice pomalí a ti, kdo jsou eh, kriminálně činí, jsou velice rychlí. Tudíž celá ta otázka je nesmírně komplikovaná. Protože tady máme eh, celou řadu překážek a velice často tady máme přednášky, překážky hospodářské povahy. Jistě vám nemusím dávat eh, údaje a konkrétní detaily, které všichni znáte. Ale na druhé straně, protože jsme také subjekty práva, tak se můžeme odvolávat na ochranu osobních eh, údajů. Tady máme určitou komplikovanou mezeru úniku Samozřejmě ochrana osobních údajů eh, patří mezi základní záruky, ale také také potírání zločinu. To znamená, policie musí používat nástroje paralegální jaksi pro policejní infiltraci. To je také společná záležitost a všichni ji známe. To je otázka, kterou já samozřejmě jen tak ne, ne, nestvrzuji. A pak tady máme ještě jednu záležitost, které jsme se tady nedotkli, ale která sem patří. A to je ten nekontrolovatelný počítačový prostor. Máme tady tak dynamické hackery, jako kdyby byli v nějakém voze, který e, prostě se může Máme tady různé odposlouchávací aparáty, které se mohou prostě prostřednictvím nejrůznějších za <coughs> řízení dát do aut, kde se, do aut, něž se vozí prezidenti a já nevím kdo a mohou mít okamžitě informace. To znamená, tady je ohromný potenciál ale my v našich demokraciích stále ještě nejsme dostatečně vybaveni, abychom neutralizovali tato nebezpečí. Proto mě tak zajímá ta poslední otázka, která tady zazněla, která souvisí se spoluprácí ve všech ohledech tedy. Teď budeme mít setkání v Singapuru a uvidíme, jak to všechno budeme koordinovat. Musíte už se blížit k závěru, vážený pane kolego. Ano, už jsem mluvil hodně, ale myslím, že už to stačilo, abych podnítil debatu. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost, paní předsedkyně. Děkuji a nyní za ALDE pan Newton Dan. Um, Děkuji mnohokrát všem třem panelistům. Bylo to velice krátké, což je frustrující, ale tak to chodí. Takže v první řadě bych chtěl říct si správně vaše jména. Paní Kemener. Říkala jste, že entrapment je nezákonné ve Francii a pokud víme, tak v Belgii je to také nezákonné, takže nejste sami a obávám se, že to je ohromný celoevropský problém, který budeme muset řešit. Takže teď je otázka na pana Hajmence. Podpořil jste změny v zákonech tak, aby se mohlo také postihnout tzv. entrapment, protože je zapotřebí, že to musíme bránit. V podstatě je to ochrana údajů. V Americe naopak se může dělat celá řada věcí a FBI mohou takto chytit eh, zločince. A pan Erteng, můžeme mít prosím vás kopy vašich eh, diapozitivů, možná Eh, je to v plánu, šlo to velice rychle, vaše prezentace. Otázka zní, co se stalo, ne tedy s vaší agenturou, eh, s Europolem, nicméně tady došlo k explozi eh, nejrůznější trestné činnosti a nám se nedaří dobře bojovat proti těmto trestním činům. Je to nedostatek zdrojů, potřebujeme mít federální úroveň, protože tady máme příliš mnoho členských států a další dotaz, co potřebujeme, co bychom měli doporučit v naší zprávě, kterou vydáme příští rok, abychom vám pomohli. Děkuji vám a nyní zague pan Sandergaard. Dobrý den, děkuji vám srdečně také za tyto tři nesmírně zajímavé referáty. Rád bych se zeptal, Anton, asi nebudeš moci odpovědět, ale přesto tu otázku položím. Já si prostě chci vytvořit dojem o tom, jak veliký je vlastně objem počítačové kriminality. Když tady teď hovoříme o určitých oblastech, vždycky hovoříme o určitém objemu. Možná, že bys nám k tomu mohl něco říci. A jak velký je přitom podíl organizované kriminality na počítačovém zločinu. Pošleli mi někdo e-mail, že mám zaplatit za to či ono, to přece není organizovaná kriminalita. Ale existuje nějaký odhad, kolik podílu na počítačové kriminalitě má organizovaný zločin? A pak eh, to je spíše komentář než otázka. Je třeba konstatovat, že u počítačové kriminality to vypadá, Mm, tak jako u organizované kriminality. Je tady cíl a to je osobní obohacení. A toto obohacení má fyzickou materiální formu, peníze. A proto je třeba v diskusi také hovořit o tom, jak je možné popadnout eh, zločince a pak je třeba hovořit také o tom, jak se dostaneme k jejich penězům. Protože to je vlastně základní kámen. Tam jde o to, kde se ty peníze manifestují. A peníze jsou cílem zločinu. Otázka tedy zní, Zda vyjasňování počítačové kriminality je právě proto tak obtížná, že se vlastně neví, kdo ty peníze má. A už jsme zase u otázky bankovního tajemství, což je centrální faktor, který je třeba zohlednit, když se třeba eh, chce rozkrýt, kdo vydělává na počítačové kriminalitě. Nevím, zda je to téma, o kterém tady můžeme diskutovat, ale podle mého názoru je velice důležité konstatovat, že u tohoto typu zločinu je vždycky účel a sice vydělat si něco. To znamená, není to žádná vágní, vágní hodnota, ale peníze. Peníze jako zisk. Děkuji vám. A nyní opět paní Fajan. Se představitve. Zdej, um... Děkuji všem třem hostům za jejich prezentace. Všechno to, co jsme slyšeli, je velice frustrující protože počítačová kriminalita stále roste a vznikají zde nové otázky a nedokážeme předpokládat, kam se bude ubírat technologický pokres. A vy jste také přiznali, že celková či úplná eh, bezpečnost na internetu neexistuje. Vždy jsme o krok zpět. A miliony Evropanů používají internet každý den. Máme sociální sítě, e-banking a tak dále. A každý den také zažíváme infiltraci do sociálních sítí. To znamená, že Eh, občané jsou ponecháni na holičkách. Já vidím, že situace je velice špatná a v současné době vytváříme Centrum na boj proti počítačové kriminalitě. A v této souvislosti jedna otázka. Vy jste řekl, že nebude docházet k, dupli, k duplikaci institucí ale eh, že nebude možná úplná bezpečnost. Jak můžeme také financovat boj proti počítačové kriminalitě? Jak získáme finance? na eh, tento boj, protože nyní jsme ve finanční krizi a máme potíže získávat finanční prostředky, které by nám eh, umožnily vytváření nových technologických eh, prostředků a nástrojů. Tak máte nějaká komparativní data mezi členskými státy? Jsou tady dobré příklady, které byly úspěšné? Děkuji a ukončíme kolo koordinátorů. Takže um, na ní má slovo pan dori. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych také já poděkoval všem třem pozvaným za jejich příspěvky. A chtěl jsem jim také poděkovat E, za to, jak zajímavé jejich příspěvky měly. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé, protože poslední roky jsem pracoval v no, novém ředitelství v Evropské unii, která se týká bojování proti útokům na počítačové systémy. Rád bych vyzdvihl, že důležitým bodem směrnice, na které se pracovalo, byla harmonizace trestů, které se aplikují právě v oblasti počítačové kriminality. A jednou z nejhlavnějších obav byla, a trvá to i nadále je, e, že soudní a policejní orgány mají potíže e, držet krok e, s informačním a počítačovým vývojem, který jde stále rychleji a rychleji kupředu. bylo by třeba združit více fondů, abychom mohli skutečně udržet krok eh, v potírání takového druhu kriminality. Máme tady určitou legislativu, eh, která postihuje takovýto druh pachatelů, ale tak, jak ji řekla paní Komenes, eh, tato stávající legislativa musí být aplikovatelná, protože Až do posud tomu bylo tak, že stávající legislativa nemá, neměla nástroje, jak ji používat a neměli jsme dostatečný impuls pro vzdělávání a školení v této oblasti. Já vím, že ve Francii existuje specifické vzdělávání, ale domnívám se, že tento typ vzdělávání by se měl organizovat na evropské úrovni protože organizovaný zločin, tak jak tady na to již bylo poukázáno, nezná hranic. Eh, bylo by možné, protože to je možná, to je aplikovatelná v celém světě a my bychom tedy měli také spojit svá úsilí. A mě teď zajímá jeden konkrétní aspekt. Nemáme tady žádnou jasnou definici, která by se týkala tohoto typu trestných činů. A pro mě je důležité to ještě jednou konstatovat, protože všechno, ve všech schůzkách, které jsme měli s radou, jsme viděli, že rada je poměrně zdrženlivá, že jaksi rada nemá zájem na nějaké konkrétní a společné definici a stále odkazuje na zásadu subsidiarity. Můj osobní názor je, že na ochranu osobních údajů na internetu je třeba zharmonizovat normy, protože Jinak by byla data oso- ochrana osobních údajů nemožná, nebude-li to zharmonizováno. A stejně tak, jako tady zaznělo, potřebujeme, neexistuje totální bezpečnost. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Halbrecht. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Také děkuji všem třem řečníkům za jejich prezentace. Já jsem velice proto, aby vzniklo nové centrum pro boj proti počítačové kriminalitě a přeji vám hodně úspěchů, protože vy se také hodláte zaměřit na důležité úkoly v této oblasti a měli byste se zaměřit skutečně na hlavní témata. Já jsem se chtěl vyjádřit k definici počítačového zločinu a na začátku bylo řečeno, že tato definice je trochu nejasná. Já nechci říci, že není pouze trochu nejasná, ale je absolutně nejasná. Z právního hlediska je nemožné eh, diskutovat o po Eh, o strategiích a také o hmotném trestním postihu, ale vlastně my tady nevíme, neznáme správnou definici. Eh, vlastně tady všechno dát, zastřešit pojmem počítačová kriminalita, to není možné eh, tato definice musí být jasná jak občanům, tak i právníkům. A pra, to se domnívám, že naše práce na směrnici o přístupu k informačním systémům tady hovoříme o tom, jaké trestní činy se vztahují na informační systémy. Takovýto přístup já si představuji ale i zde máme problémy s oblastí působnosti, ale já se domnívám, že to je správný přístup. Všechno, co se týká porušování IPR, e eh, praní špinavých peněz a také podvodu, všechno to hodit do jednoho pytle a nazvat to počítačovou kriminalitou, to nejde. My, my známe tyto skutkové trestní podstaty, také je upravujeme, jsou také upraveny v trestních zákonicích a měli měli bychom se k ním stavět jako v analogovém světě. To znamená, že musíme přemýšlet také, jaké vyšetřovací metody tady budeme používat, ale pan Diaz de Mera o tom také hovořil. Musí tady být také rovnováha mezi vyšetřováním a ochrany údajů. My jsme také o tom jednou hovořil, jak vyvážíme na jedné straně bezpečnost a svobodu a musíme jasně říci, že tady máme základní práva, právní stát a jaká jakékoliv narušení musí být právně odůvodněné. Nestačí říci, že to je dobré, že to je nápomocné, či že je to účelné z politického hlediska, ale musí to být právně zdůvodněné, že je to absolutně nutné v demokratické společnosti a pak je to odůvodněné tak, abychom touto metodou se dostali k tomu, co potřebujeme. Takže my potřebujeme šetření, vyšetřování a dobří experti musí dělat dobré vyšetřování. Nemůžeme provádět pouze monitoring. My si musíme si také vyměňovat příklady dobré frakce a jak se zaměřit skutečně na podezřelé subjekty a ne na normální veřejnost. Děkuji vám a nyní budeme končit. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bohužel jsem neměl možnost vyslechnout si všechny prezentace, pouze tu poslední. A napadlo mě, a pan Etting velice dobře ví, že mě to zajímá, říkal jsem si, do jaké míry brání právě přítomnost evropského žalobce eh, prosazování tohoto práva, zda bychom měli mít takto lepší koordinaci. Podle mého názoru bychom měli mít mnohem vyšší evropskou koordinaci. I smlouva umožňuje zřízení evropského prokurátora. Vím, že některé členské státy jsou proti, nicméně jak je váš názor. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit všech prezentací. Bohužel musím za chviličku také odejít, ale pokud bych zde nebyl na odpověď, tak celé jistě můj asistent mi odpověď sdělí. Děkuji mnohokrát. Takže nyní se vrátíme k našim hostům a mají tedy příležitost odpovědět na jednotlivé dotazy. Mají pouze pět minut na své odpovědi. Takže prosím. Paní Kemener, děkuji mnohokrát. Několik tedy upřesnění, především k daným poznámkám, co se týče trestního práva, definicí, v podstatě od toho se odvíjela naše diskuse hned od začátku. Je důležité, o čem hovoříme, co konkrétně znamená počítačová kriminalita, to je zcela zásadní. Tato otázka která se týká hodnocení fenoménu. V angličtině jste říkal, že tady není žádná odpověď. To je jeden z problémů. Máme tady celou řadu zpráv ze soukromého sektoru, ale v tuto chvíli nemáme patřičnou reakci veřejných orgánů, alespoň tak tomu je ve Francii. Například tady máme observatoř, národní observatoř pro zločinnost, eh, která se zabývá určitou zmapováním situace. Takže co se týče padělání a počítačové kriminality, přicházejí s určitou statistikou. Je důležité teda, abychom měli konkrétní čísla a je důležité, aby to věděl i veřejný sektor. Takže naprosto souhlasím. Co se týče nezákonných odposlechů, to také zaznělo. Ve Francii tomu tak je, že eticky je to nezákonné, eh, protože odposlechy, telefonické odposlechy eh, se dělají přes internet, ale musí to být se souhlasem soudce. To znamená, že to musí být eh, schválené od loňského roku, kdy jsme schválili zákon o prevenci a také zajištění vnitřní bezpečnosti, tak jeden soudce umožnil odposlechy během jednoho měsíce. Nicméně eh, to nebyla otázka obsahu, ale obchodování s daními údaji a informacemi. Dále eh, tady zazněl dotaz, zda máme specializovaného soudce. Já si myslím, že ve Francii je velký nedostatek této odbornosti a to je eh, velice také osobní otázka je škoda. Máme tady šest advokátů v Paříži a bohužel nemáme ještě vyčleněný post přímo pro otázky počítačové zločinnosti, čili je důležité, abychom tyto funkce vytvořili a abychom také vytvořili nějakou centrální zprávu, která se tím bude zabývat. To je zcela zásadní také pro vyšetřování. Musíme mít specializované vyšetřování, soudní vyšetřování v této oblasti. Je tedy důležité, abychom vytvořili tuto specializaci. Co se týče vzdělávání, také jsem říkala, že je to nezbytné. Musí existovat mezinárodní nebo alespoň evropské vzdělávání, čili tady musíme mít určitý multidisciplinární přístup eh, pro soudce. Doufám, že to bude také zajímavé pro naše kolegy, protože příští rok, eh, jak víme, má začít fungovat vaše centrum a pokud vím, tak má také spolupracovat se soudci. Co se týče financování, zde bych se chtěla zaměřit také i na tuto otázku. Myslím si, že Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je zajímavá. Velice často právě soukromí aktéři navrhují určité možnosti vzdělávání, ať už tedy pro kurátorům nebo pro soudce, ale pochopitelně eh, stát nemůže polevovat eh, ve svých vlastních snahách, co se týče eh, vzdělávání, ale při vytváření této spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem můžeme právě zajistit multi, multidisciplinární evropské mezinárodní vzdělávání, protože všichni musíme tedy se do toho pustit se, se stejnou vervou. Dále bankovní tajemství, aby tady bylo určité vyrovnané nebo spravedlivé šetření. Co se týče Vídně, tak například eh, tam máte předplacené bankovní karty, to je určitý způsob fungování, kdy můžete úplně obejít ten bankovní systém, čili to je možná nějaká alternativa, kterou bychom mohli přeskoumat. Dále otázka eh, zajištění finančních prostředků. Pochopitelně E, všichni tyto zločinci chtějí takto levně vydělat peníze, takže zajímavá otázka je zajištění výnosů zločinecké činnosti. E, víte, že máme e, organizaci na zajištění tohoto majetku nebo výnosu z organizované činnosti. To je zcela jistě na místě a v tomto ohledu takto můžeme bojovat i pro protipočítačové organizované činnosti. Zločinné činnosti. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit méně než pět minut. Co potřebujete? Myslím si, že to centrum by mělo začít eh, fungovat a během prvního roku bychom měli udělat takové hodnocení, co bude zapotřebí dál, když ještě nemáme tedy funkci evropského žalobce. A důležité je, aby jednotlivé země sdílely mezi sebou informace. Já si myslím, že pokud tomu tak bude, tak to bude už určitý pokrok. A za druhé, a nechci to ani říkat, eh, Přizvali jsme všechny země do Europolu, bohužel půlka účastníků se nemohla eh, zúčastnit, protože neměli dostatek peněz. Většinou eh, pouze vysílají své styčné důstojníky a takto nemůžeme fungovat. Je důležité, abychom umožnili tato setkání proplatili patřičné náklady, abychom mohli takto spolupracovat. Také máme problém, že Tito poskytovatelé internetových eh, služeb jsou v různých zemích, jsou tam i různé počty těchto poskytovatelů a vždy je důležité získat informace, abychom je mohli identifikovat, když dostaneme eh, soudní příkaz. A teď to stojí 25 euro na jednu adresu ISP. Pokud chcete mít například eh, řešení otázky zneužívání dětí, tak máte tisíce takovýchto adres. A eh, to mají uhradit státy, které bohužel ani nechtěně jsou hostitelskými státy těchto nezákonných adres, nebo to má uhradit někdo jiný. To je problém. A já si myslím, eh, Europol podpořil jednu zemi, nicméně ta se to nemohla eh, dovolit a ta hostitelská země to nechtěla zaplatit, takže jsme to museli zaplatit my, ale tak eh, bychom eh, za chvíli neměli peníze, tak by nám to vyčerpalo rozpočet, takže tak to, to fungovat dál nemůže. Další dotaz se týkal určitého koncentu, čili dohody. A tady je několik odhadů, co se týče nákladů na zloč- Eh, zločineckou organizovanou činnost. Jedna věc je otázka ochrany. Musíme investovat do celé řady zařízení a já si myslím, že je chybné myslet si, že eh, můžete bojovat proti kyberkriminalitě pouze pokud budete zvyšovat ochranu. A policie musí prokázat, že je dobrá při eh, zajišťování zločinců nemůžeme eh, se zaměřovat pouze na hackování a jak bojovat proti hackování, ale musíme i chytit tyto zložence. A dále eh, praní špinavých peněz. Ano, souhlasím s vámi, že v této oblasti děláme hodně. Například eh, pro nás není problémem bankovní tajemství. Problém je rychlost oběhu peněz. Často je to přesměrováno mimo Evropskou unii, je to rozesíláno dál a často se to úplně rozplyne. Většinou se nám daří to vyhledat zpátky, ale opět tady nebudu jmenovat tu zemi, kde jsme to zjišťovali. Tam se ty peníze prostě zmi- rozplynou, mizí a e, během jednoho dne se jim daří takto převést miliony euro. Není to otázka několika let. Další dotaz, zda bychom měli řešit vše. Ne, nemůžeme. V první řadě jsme příliš malí a také to není zapotřebí. Inkluzivní přístup eh, doufejme povede k tomu, že Eurojust, který je odpovědný za žalobu, te, ten odvede svůj díl práce, potom policejní akademie se zaměří na vzdělávání, my budeme dělat koordinaci a kde je klíčová infrastruktura, tam se zaměří na své úkoly, ale je důležité, abychom to dělali koordinovaně, abychom všichni odvedli svůj díl práce zároveň a dosáhli stejného výsledku. A zde myslím, můžeme získat skutečně hodně. Potřebujeme evropského žalobce, to je politická otázka, já jsem úředník, já mám osobní názor, ale jako člen Europolu, myslím, není na mě, abych odpověděl na tento dotaz. Děkuji. Děkuji. Několik poznámek. Pane Diastimira, hovořil o rovnováze mezi soukromím, bezpečností, boji proti organizovanému zločinu, kybernetickému zločinu. Otázka zní, jaká je ta správná rovnováha mezi různými zájmy. V podstatě jste řekl, že ISP a ostatní se mohou schovat za svá práva na ochranu osobních dat a nemusí spolupracovat a nemusí bojovat proti kyberzločinu. Víceméně to byla už odpověď. Já si myslím, že pan Albert už to učinil. Když se bavíme o základních lidských právech, tak pokud přijmete opatření, které porušuje lidská práva, tak tady musí existovat nějaká patřičná potřeba. A to je naším úkolem spolupracovat spolu s ostatními hráči, Europolem, Eurojustem a najít rovnováhu, jak ty různé zájmy mohou být náležitě naplněny. Ale je to mnohem složitější. Práva na ochranu dat jsou pouze zneužívána těmi, kteří nechtějí spolupracovat. To je jedna věc. Pan Newton Dunn Eh, hovořil o vyprovokování ke zločinu policistou. Podle práva na ochranu dat to není zakázáno, nicméně musíme mít správné záruky, musíme zajistit, pokud dojde k infiltraci nebo pokud policie odposlouchává rozhovory, tak eh, to musí být eh, nahráno a nakonec tam musí fungovat také dozor ze strany buď soudce nebo inspektora na ochranu osobních dat, musí to být také prováděno pod určitou kontrolou. Eh, žijeme ve společnosti, kdy například policie odposlouchává rozhovory, nicméně to musí být pod kontrolou, lidé musí vědět, jak se to dělá, co se děje, protože pak skutečně eh, jsou vystavena riziku naše základní lidská práva. Vše musí být pod dozorem ze strany soudu a nebo nezávislého inspektora na ochranu dat. Další poznámky Pan Inču řekl něco velice zajímavého. Musíte v každém případě se vzdát eh, svého soukromí, když chcete používat internet. Takže o čem tady vlastně hovoříme? Já myslím, že tady eh, matete různé pojmy. Jsem si jistý, eh, že tam používáme nejrůznější osobní údaje. Například, když si chcete koupit nějaký lístek, tak musíte eh, vyplnit ten osobní formulář, ale to není zapotřebí, to je další věc. Já si myslím, že skutečnost, eh, že celá řada informací je k dispozici, nevede jasně k závěru, že se vzdáváme všeho v oblasti ochrany osobních dat. Vzniká tím pouze výzva, jak to zajistit lépe a tímto způsobem bychom měli tedy pracovat i v budoucnosti. Dále jasná definice, právní jistota, hovořil o tom pan Alberto a také ostatní. Právní jistota a jasné definice toho, proti čemu bojujeme, harmonizovaný přístup v rámci Evropy, to je podle mého názoru zájmu všech, kteří bojují proti organizovanému zločinu. Ať tedy z hlediska veřejného žalobce, evropského žalobce, inspektora na ochranu osobních dat i policie. V zájmu všech je, abychom byli mnohem efektivnější. A otázka, zda bychom měli mít evropského veřejného žalobce, opět také bych to ponechal spíše na posluchačích a ne na mě. Děkuji všem třem řečníkům. Děkuji jim za tyto velice důležité prezentace důležitých témat, protože se zdá, jako by ta témata byla nová. Je velice dobré se a důležité se těmito tématy zabývat, protože na internetu se pohybuje mm, jí miliony lidí a mladých lidí a také dětí, kteří nejsou chráněni. A proto je třeba také omezit e, oblast působnosti těch, kteří mají na internetu špatné úmysly. Děkuji vám za vaši účast a nyní přecházíme k dalšímu bloku. a to je organizovaná trestná činnost při dohadování výsledků ve sportu. Nejdříve kolega Kisikos a posléze paní Boskurt. Rozprava, struktura rozpravy je stejná jako do posud. Každý řečník dostává 15 minut. Nejdříve pan Krysikos. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat organizátorům a také Děkuji vám, paní předsedající, za to, že jste mě pozvala, abych se mohl zúčastnit tohoto slyšení za náš úřad. Máme tady určité průřezové záležitosti, které se týkají nás všech. Moje prezentace se zaměřuje na výzvy související s podvodnou eh, manipulací sportovních výsledků a také dohadování výsledků sportovních zásadů. A s tím, jak hodláme proti tomuto zločinu eh, bojovat. Bylo by dobré eh, konstatovat, že tento jev je stále častější, také eh, musíme řešit, zdali toto se má řešit také trestním právem. Při mnoha příležitostech jsme v minulosti často viděli, že sport není imunní a také ve sportu dochází k dohadování výsledků. Říká se tomu manipulace sportem. A také bohužel jsou zapnut ty dva mikrofony. Stávající údaje ukazují, že dochází ke stále větším eh, počtům manipulací sportovních výsledků, což souvisí také se zázením online. Eh, a to souvisí s eh, stále konkrétnějšími ekonomickými zájmy. E, sázení online e, se děje na internetu, je tedy přeshraniční a toto je faktor, který také omezuje možnost e, dopadnout pachatele. My již jsme se zabývali terminologií a definicemi. A já bych zde chtěl připomenout definici, která je použita v nedávné studii, která byla zpracována pro členské státy a která se zabývá také úpravami a regulací v rámci trestního práva a zde se vychází také z definice Rady Evropy. Manipulace sportovních výsledků se vztahuje na výsledky sportovních utkání, což jsou například závody, dostihy za účelem získání finanční výhody a aby byla také odstraněna nejistota, která je vlastně ve výsledku sportovního utkání zakotvena. Vidíme, že stále více se na tento jev také zaměřuje veřejný zájem, protože tím je také ohrožen sport jako takový a také ekonomická role sportu. Tady v této souvislosti potom se můžeme ptát, zdali také by neměly zde byl, být uplatňovány trestně právní sankce. Je, je prokázáno, že manipulace sportovních výsledků není pouze porušováním sportovních pravidel, ale je to trestní čin. Doping je tady jinou oblastí a tady také začaly, začalo být uplatňováno trestní právo. A jde o to, zdali se jedná o obecný trestný čin či konkrétní trestný čin. A zdali tímto trestním stíháním bychom nemohli lépe dopadnout pachatele a také eh, manipulace výsledků by mohla být interpretována jako korupce a pak by spadala pod trestní právo a e, také se tady používá často terminologie sportovní korupce. A zde vidíme, že sport oproti korupci není imunní a problémy se sázením to není nic nového. Ovšem e, zde podvody se dostaly na novou úrovni, do, úroveň. Zde jsou provideři e, a také pachatelé, kteří se pohybují po celé EU. Máme také další sázkové společnosti, které fungují offshore a zde opravdu vidíme také strukturu zločinného spolčení z jiné perspektivy. Tady také dochází k praní špinavých peněz a to praní špinavých peněz se týká jak organizovaného zločinu, tak i korupce a právě vidíme, že k praní špinavých peněz dochází v oblasti sporu, e, sportu, protože v jednotlivých členských státech existují různé úpravy sázení a proto dochází také k tomu, že spolupracují jak veřejné, tak i soukromé subjekty. A tyto subjekty často jsou usazené v jurisdikcích, které toto umožňují nebo které nemonitorují hazardní hry. A tak nemůžeme eh, trestně postihovat také online sásařské kanceláře, které působí v zahraničí. A pak dochází Eh, k tomu, že prostřednictvím sázení eh, jsou prány špinavé peníze. Všechny tyto parametry eh, lze brát v potaz jako klíčové ukazatele a také proto by měla být manipulace zápasů postihována eh, trestně právními úpravami. Eh, eh, tady nejde pouze o manipulaci, ale také o sázání, ale často také dochází po, potom k podkopávání autonomie sportu. A to je velice špatná věc. Je tady možno reagovat na manipulaci zápasů různým způsobem. A proto tady máme opravdu širokou možnost, jak reagovat a z právního hlediska můžeme tedy postupovat různými způsoby. Především je také třeba postupovat multilaterálně a zde můžeme postupovat na základě úmluvy z Palerma z roku 2002 a podle úmluvy proti korupci z roku 2005. Tyto nástroje nám nabízejí možnosti, jak postupovat eh, proti manipulaci výsledků a eh, tak také je možno na základě těchto nástrojů postupovat přeshraničně. Úmluva z Palerma je globální nástroj 170 států podepsalo tuto úmluvu a také velká část členských států EU jsou stranami této úmluvy a na základě této umluvy lze bojovat proti mezinárodnímu zločinu, včetně nelegálního sázení a manipulace se sportovními výsledky. Pak tady máme také zločinné společnosti polčení, což je také subjekt, který zde působí. Pak tady máme další nástroje boje proti korupci. Tady máme eh, možnosti jak bojovat proti korupci. To je nástroj, který je univerzálně aplikován. 161 zemí podepsalo tuto úmluvu. Z hlediska trestního stíhání je také zajímavé, že tento nástroj nenoobsahuje definici korupce, protože se to považuje je za lepší postupovat deskriptivně. Takže jsou tady je tady vytvořen seznam jednotlivých trestných činů, které jsou navázané na korupci. A u dohodování výsledků úmluva eh, vychází z následujících faktorů. pachatelé Jestliže jsou do toho zaplojeni veřejní činitelé, pak Um, můžeme aplikovat také článek 15 o podplácení veřejných činitelů a nebo také článek 19 o zneužívání veřejných funkcí. A pak tady máme další aspekt, protože ve většině zemí je sport považován za součást soukromého sektoru Proto je třeba také věnovat pozornost tomu, abychom neomezovali autonomii sportu. Pak tady, jak již jsem řekl, je také, to můžeme dát do, hro, do spojení s podplácením veřejných činitelů a potom je tady také otázka jednotlivých dalších subjektů, eh, ustanovení v oblasti praní eh, špinavých peněz by mohly být aplikovány v oblasti dohadování výsledků. Potom tady máme také otázku svědků a ta je upravena v různých úmluvách a pak tady máme také rámec pro mezinárodní spolupráci eh, na snižování tohoto jevu. Eh, UNODC spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem na základě memoranda z roku 2011 a také se tak eh, zúčast, účastní eh, práce v rámci pracovní skupiny proti nelegálnímu sázení. Jedním z cílů je boj proti nelegálnímu sázení a jde o to, aby spolu pracoval tento výbor především eh, s dalšími subjekty na tom, aby se eh, pra, vytvořily právní eh, úpravy, které budou využívány. Nelegální sázení také je předmětem určité studie. Tato studie bude obsahovat eh, postup proti nelegálnímu sázení a také budou zde uvedeny alternativy, které se používají po celém světě. Tento, tato studie se bude také zabývat korupcí při manipulování sportovních výsledků a budou zde také uvedeny instrukce pro praktiky v terénu, jak postupovat. A dále tady budou také další rady pro praktiky, tak aby lidé v terénu mohli více vzájemně spolupracovat a bojovat proti těmto nezákonným jevům a trestné činnosti. A Jde o to, že toto je úsilí ze strany UNODC, tak aby chom se zaměřili na zahájení jednání o novém nástroji, například v Radě Evropy, se mají zahájit jednání, která budou zaměřena především na prevenci proti manipulaci se sportovními výsledky. Já vám děkuji za pozornost. Grazie, signor Chris. Děkuji vám, pane Krizikosi. Domnívám se, že sport a především fotbal je referenčním bodem a pro mnoho mladých lidí a proto by tady mělo být příkladné chování. Asi se doposud postupovalo příliš, příliš laxně a příliš povrchně, avšak sport je přeci pro mládež něco, podle čeho se chtějí orientovat v čem vidí hodnotu. E, v mé zemi bylo takřka mediální zemětřesení k tématu korupce, hry a utkání, která byla prodána, která byla manipulována. Ale e, jako se na to nalíželo, jako by to nebylo tak strašné, jako by to nebylo tak zlé. E, a přitom zejména ve fotbalu se jedná o 100 milionů eur a naši mladí lidé to všechno vidí. A jak už jsem řekla, jsou to pro ně referenční body. Proto jsem ráda, že jste zdůrazňoval ten pokus příkladně zde postupovat. Jinak se vydáme v nebezpečí, že tady budeme dávat mladým lidem příliš špatný příklad. Teď má slovo kolegyně Bosko. Thank you, dear chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dnes chceme hovořit eh, o novém přístupu v oblasti předběžného domluvání sportovních eh, výsledků. Výbor Libe také se zabývá tuto otázkou. V loňském roce v říjnu jsem předložila danou zprávu a tato zpráva byla jednomyslně schválena všemi členy ze všech politických stran, ale bohužel Uplynul rok a nezaznamenali jsme příliš velký pokrok, co se týče řešení korupce ve sportu. Dnes chci hovořit o domluvání výsledků ve sportu při zápasech také v kontextu boje proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Já si myslím, že to je ta pravá chvíle, protože nejen, že chceme vypracovat závěrečnou zprávu tohoto výboru, ale tento týden proběhne neformální rada ministrů na Kypru pod kyperským předsednictvím a zde se vytvoří také prohlášení o domluvání přibližných výsledků zápasu. Takže je dobré využít této chvíle a poskytnout určitá doporučení také radu pro radu ministrů sportu. Domluvání výsledků zápasu se může zdát jako něco nezávadného, nicméně je to velký problém pro Evropu, jsou tam ohromné eh, výnosy, naopak je tam eh, malá trestní sazba, také se nám nedaří odhalovat tuto zločinnost. Existují tady zločinecké organizace, které potom eh, perou špinavé peníze z těchto výnosů. Takže Evropa znamená multimiliardový eh, biznis eh, z nejrůznějších typů šampionátů, eh, sázek a výnosů při přeprodávání vstupenek. Nicméně veřejné orgány patřičně neřeší tyto problematiku, takže tady neustále existuje možnost korupce. Díky internetu se tento typ hazardu stává velkým problémem. Pokud se podíváme na statistiky, co se týče sázek, tak došlo k nárůstu 16,3 miliard euro na 50,7 miliard euro v roce 2012. A to se týká pouze těch eh, právních eh, sázek ve sportu. Pochopitelně je tady také nelegální činnost v oblasti sázek. Je to trh, který představuje ještě větší hrozbu pro integritu eh, trhu, protože je propojen s organizovaným zločinem. Pokud se podíváme na členské státy, tak v 19 z 27 členských států a ve čtyřech kandidátských zemích match fixing bylo skutečně odhaleno a došlo k patřičnému eh, šetření buď ze strany sportovních asociací a někdy také ze strany státního zástupce. Valná většina eh, členských států si uvědomuje, že to jsou problémy, které jsou přeshraniční povahy. V tuto chvíli jsme svědky toho, že tady příliš málo iniciativ ze strany nejrůznějších aktérů, abychom skutečně pořešili tuto situaci. Abych eh, zmínila eh, několik tedy iniciativ, eh, tak máme sportovní organizace, například UEFA má 53 úředníků, kteří řeší tento problém v rámci asociací. Dále FIFA, UEFA mají také takový varovací systém při zjišťování těchto nepravidelných eh, sáskařských modelů. Dále máme evropské eh, loterie, EOFUT, které podepsali memorandum o porozumění, aby tak posílili vzájemnou spolupráci. FIFA vytvářela bilaterální spolupráci s Interpolem také při odhalování těchto podezřelých eh, zápasů. A většina členských států spadá tato zločinnost před, pod podvody, Nicméně definice sportovních podvodů eh, bohužel chybí v, let, v které eh, vleckém trestném právu členských zemí. A co se týče eh, domlouvání zápasů, připravila jsem dokument, který má být součástí doporučení, pokud vím, tak by měl být rozdán. Předali jsme to sekretariátu, pokud ne, tak eh, tento materiál můžeme poskytnout eh, v této místnosti a můžeme je také zaslat členům vašeho výboru. Takže definice sportovních podvodů bohužel chybí v celé řadě členských států v jejich trestním zákonníku. Co se týče Evropské komise, Andula Vasiliu, tedy komisařka pro sport, vytvořila skupinu, která má připravit takovýto eh, plán. Potom Michel Barnier, který je zodpovědný eh, za vnitřní trh, také vyhlásil akční plán eh, a nařízení pro hazardní hry, sázky a právě podvody v oblasti sportu mají být eh, hlavním plířem. Dále Rada Evropy, jak bylo řečeno, právě připravuje úmluvu v oblasti sportu v rámci Evropské unie členských států, které jsou stranami této umluvy. A je tady celá řada dalších iniciativ eh, v oblasti sportovních podvodů. Co vidíme? co je v zájmu eh, jak veřejnosti, tak hlavních aktérů. Vše je zde uvedeno. Nicméně potřebujeme komplexní přístup, potřebujeme platformu, která bohužel v tuto chvíli chybí. Rada Evropy tvrdě pracuje na tom, aby vznikla tato eh, úmluva, nicméně nemá možnost zavádět jednotlivé sankce, iniciovat eh, zákony. Je tady zapotřebí spolupráce, ale také vytvoření struktur a struktur spolurozhodování. Eh, Rada Evropy přišla s vynikající iniciativou, nicméně musíme zajistit koordinaci, která musí být zajištěna Evropskou unii. Evropská unie musí sehrát vedoucí úlohu, musí mít kreativní přístup a musí vzít v úlohu specifická rizika pro členské státy. Musí eh, fungovat jako určité středisko eh, pro všechny zainteresované strany. Evropská unie musí také zajistit, aby ty nejrůznější iniciativy, které se přijímají, se vzájemně doplňovaly a ne pouze zdvojovaly. Nicméně Evropská unie to nemůže dělat sama. Všechny zainteresované strany sehrávají důležitou úlohu při vytváření komplexního přístupu, který funguje. Je to jediný způsob, jak můžeme řešit eh, nezákonné dohadování výsledků zápasů v Evropě. Abychom dosáhli tohoto stavu, tak jsem připravila několik konkrétních doporučení pro hlavně zainteresované strany. Jednak jsou to doporučení pro sportovní organizace, jednak nulová tolerance interní a externí korupce, bránit členům sportovních organizací, aby eh, byli zodpovědní za jakékoliv externí tlaky. Druhé doporučení pro sportovní organizace je vytvoření eh, kodexu chování pro všechny, který bude uvádět jednak rizika eh, dohadování těchto zápasů a také bude obsahovat zákaz a sankce v případě výskytu domlouvání zápasů. Tento kodex chování je také bude náležitě chránit všechny, kteří budou upozorňovat na takové nekalé praktiky. Také musí vzniknout eh, preventivní program, který bude povinný pro kluby, ligy, federace a také musí existovat disciplinární orgán pro řešení takovýchto eh, situací. Co se týče hazardních her a sázek. Zde bychom měli mít závaznou dohodu mezi sportovními organizacemi a sázkařskými organizacemi, aby bylo možné sledovat zápasy a bojovat proti podvodům ve sportu. Za druhé, vytvořit standardní postup pro kontaktování sportovních organizací a veřejných orgánů při odhalování eh, nelegálních sázkařských eh, vzorců a maximálně minimalizovat takovouto činnost. Dále spolupracovat se sáskarskými organizacemi ve třetích zemích v Ázii, aby právě tyto vzorce chování byly rychle odhaleny. Co se týče členských států, uvádím, že bychom měli mít harmonizovanou definici match fixing v trestním právu a vytvořit právní nástroj pro boj proti takovýmto domluvám. Vytvořit jednotku Eh, spolu s orgány výkonu, které budou spolupracovat eh, spolu s hlavními aktéry. Za třetí, posílit mezinárodní spolupráci při výkonu a šetření a také spolupráci při vyšetřování. Dále vytvořit opatření Eh, co se týče anonymního sázkařství a také eh, vzniku nelegálních webových stránek. Dále Evropská komise musí bojovat eh, musí vytvořit platformu pro diskuse v případě takovýchto situací a musí také zajistit výměnu dobrých praktik. Musí koordinovat činnost hlavních aktérů, ať jsou to sportovní organizace, sázkařské organizace, orgány výkonu, veřejné orgány, evropské instituce, aby všichni mohli takto bojovat proti dohadování výsledků zápasu. Co se týče evropské úrovně, musíme koordinovat úsilí členských států, musíme také stanovit definici match fixing a zakotit je do trestního práva. Musíme zajistit spolupráci s třetími zeměmi, co se týče sázek a hazardních her a také domluvání sportovních výsledků. Na závěr Potřebujeme komplexní přístup a spolupráci sportovních organizací, sázkařských operátorů, dále e, složek e, výkonných e, při odhalování této činnosti a je důležité, abychom přijali konkrétní kroky, protože to dlužíme milionům Evropanů, těm, pro které je sport každodenní součástí života a musíme zajistit naprostou bezúhonost v oblasti sportu. Děkuji. E Honorable Boskurt. Děkuji vám. Vážená paní Boskurt, naprosto souhlasím s tím, co jste řekla. Všechno je nesmírně důležitá, zejména z titulu významu sportu pro život našich občanů. Teď bychom tedy zahájili rozpravu. Pan Newton Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Velice zajímavý řečník z UNODC. Chtěl bych vědět, zda ty hlavní eh, státy <coughs> BRIC, Čína, USA, zda spolu spolupracují, anebo zase to každý zajišťuje sám. Je to problém? Já doufám, že ne. A za druhé, paní zpravodajka hovořila o tom, že asi nikdy nebudeme schopni eliminovat korupci ve e, sportu. Já mám e, koupený lístek na všechny zápasy v Británii a vím, že můžete dokonce e, uzavřít sázky při těch nejrůznějších úkonech při zápasu, kdo kdy do čeho kopne a tak dále. A těžko říct, eh, jak to probíhá, ale chtěl bych vědět při odhalování těchto nejrůznějších sázek, eh, jestli tam funguje například také internetový chatter. Když najednou vidíte, že dochází k uzavírání sázek, eh, jestli je možné proti tomu nějak bojovat. Slyšeli jsme před 11. zářím že tady v podstatě bylo možné vysledovat množství konverzací na internetu, na četru a podle toho se dalo předem odhadnout, že se může stát eh, něco špatného. Pane, paní předsedající, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Já jsem byl zpravodajem v jiném výboru. Ve sportu, jako například na olympijských hrách eh, jste získal eh, medaili a potom se zjistí, že jste dopoval nebo jste udělal něco špatného, pak vám může být medaile odebrána. To jsme například viděli v USA, kdy jeden prominentní atlet eh, ztratil, přišel o své medaile. Co by se stalo v tomto případě, co byste radili, co když někdo podvádí a op co by se pak mělo dít? Měl by se na tuto osobu vztahovat trestní čí, řízení anebo také na kluby? A kdyby těmto klubu, toto klubům hrozilo, tak eh, nesnažili by se kluby také postupovat proaktivně a dejme tomu identifikovat eventuální pachatele? Pokud nejsou další otázky, pak bych i já ráda položila jednu otázku jak to vypadá se pozicí členských států vůči těmto aspektům, k těmto otázkám? Toto je téma, které je také důležité. A potom se chci zeptat, jak vidíte, jak nahlížíte na situaci, když takovéto jevy vyjdou najevo, tak eh, se to často týká sportovců, kteří jsou často velice dobře placeni, mají příjmy z reklamy a mají skvělé vysoké platy. Vlastně někdy tyto sportovci jsou nahlíženi jako modly. A takže se ptám, co můžeme udělat proti tomu, aby vůbec k takovýmto jevům nedocházelo? A pak také, jak můžeme působit na členské státy, abychom jim ukázali, že i těmto situacím se musí, s těmito situacemi se musí zabývat. U nás v Itálii také je den neuvěřitelný skandál, a u nás to je na poslední stránce ve sportu, ale týká se to korupce, týká se to vysokých e, částek, jedná se o trestný čin. A jak je možno podle vašeho názoru konat? Nejenom, abychom přiblížili tento problém členským státům, spíše naopak, jak můžeme dotlačit k tomu, aby členské státy se chopily z odpovědnosti. Prostě takovéto jevy se nesmí dostat na poslední stránky novin a probírat prakticky vůbec bez účasti veřejnosti. Děkuji, paní předsedající. Byly to zajímavé otázky a začnu s úrovní mezinárodní spolupráce na základě multilaterálních nástrojů. Například Spojené státy, tak jak bylo uvedeny jako příklad, zdali využívají tento nástroj pro mezinárodní spolupráci. Již jsme také dostali případy o extradici a nebo také dochází eh, k mezinárodní spolupráci v oblasti konfiskace na základě tohoto nástroje. Tento nástroj usnadňuje spolupráci mezi stranami úmluvy z různých částí světa musí se hodně dělat ještě pro zvýšení spolupráce a koordinace mezi praktiky. Ale toto je významný první krok. A také tento eh, krok bude hodnocen mechanismem, který se bude zabývat dopadem úmluvy a protokolu. to, to také eh, se děje podobně jako na základě umluvy proti korupci. Odhalování eh, podezřelých pohybů online by mohlo být eh, ukazatelem pro to, že se něco nekalého děje. A také využívat expertízu na podezřelé jevy, které mohou obsahovat nelegální sázení. Takže toto je oblast, které musíme věnovat velkou pozornost, na kterou by se také vyšetřovatelé měli zaměřit. A toto souvisí také s tím, že musíme mít vyškolený personál, tak aby tito pracovníci dokázali reagovat na eh, trestné činy spáchané online. A co mají dělat členské státy, aby ukázali, že toto téma berou vážně? Takže za prvé by se měli chovat proaktivně, dělat různá, odra, schvalovat různá odrazující opatření a to by mělo jít ruku v ruce s dalšími opatřeními a měla by to být velice přísná opatření pro odhalování a také stíhání příslušných trestných činů. Není to pouze otázka zvyšování povědomí o těchto úkazech, ale je to také otázka zvýšeného odhodlání řešit tyto problémy. A je také třeba ukázat, že policie a orgány v trestním řízení dokážejí v této oblasti postupovat efektivně. Já bych se také chtěl vyjádřit k doporučením, která byla předložena paní Boskurt já se domnívám, že tento seznam obsahuje užitečná doporučení a vztahuje se na celou řadu aktérů. Je pravdou, že bychom neměli absolutně tolerovat korupci, protože korupce je přímo napojena na nelegální sázení a manipulaci výsledků. Také musíme zvýšit spolupráci mezi orgány v trestním řízení a soukromými aktéry, tedy v oblasti sázení. Multilaterální nástroje, o kterých jsem v prezentaci hovořil, zahrnují eh, úpravy které již existují a kterých se využít, aby se zlepšila spolupráce mezi soukromým sektorem a orgány v rámci trestního řízení také musíme zvýšit uh, účinek jak preventivních, tak represivních úprav. Tento indikátor je důležitý tak, abychom zapojili Eh, do této činnosti všechny aktéry. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Boskur. Eh, Ráda bych poděkovala všem řečníkům za dobré otázky. A ano, první otázka můžete skutečně vsadit na cokoliv. Když se na to podíváte, tak eh, sázení, uzavírání sázek v onlineovém režimu nebo jinak, to není problém. Je to ovšem způsob, jak eh, vydělávat peníze na domluvání výsledků, praní špinavých peněz. Problém je právě to domluvání výsledků, když se snažíte eh, podplácet hráče, rozhodčí, zastrašovat je a pochopitelně Evropská unie může udělat hodně ve spolupráci se sáskařskými organizacemi, protože v jejich zájmu je, aby jejich značka byla čistá, takže je dobré, že se zabývají otázkou monitorování, že uzavírají memoranda porozumění. Posílená spolupráce je podle mého názoru zapotřebí a jak již jsem říkala ve svém úvodu, kodex chování by byl velice užitečný, především co se týče sázení a čistoty sázení. Co se týče nulové tolerance v rámci korupce, ať už je to interní nebo externí, tak je velice důležité, aby lidé v rámci sportovních organizací nepodléhali lákadlu určitých úplatků. Takže musíme také vytvořit velice přísné trestní sazby. Teď se dostávám k druhé otázce. Co by se mohlo stát eh, v případě těch různých eh, sankcí? že bychom měli například sankcionovat eh, i kluby. Ano, pokud je do toho zapojen celý klub, tak tady by měly být sankcionovány celé kluby. Před několika měsíci černá kniha o východním, východoevropském fotbalu byla vydána a co se týče korupce, domluvání sportovních výsledků, velice často kluby, ligy, asociace, ti všichni jsou zapojeni, takže pokud chceme skutečně něco udělat, tak bychom měli také trestat. Někdy se to týká hráčů, rozhodčích. Pokud se to týká jednotlivců, tak musí být potrestán daný jednotlivec. To je, myslím, logické, ale co by měli a mohou udělat Kluby měly by se zaměřit především na prevenci v případě nezletilých eh, mladých hráčů, aby nebyli tak zranitelní, aby se nestali předmětem domlouvání sportovních výsledků. Eh, když se dostaneme k poslednímu dotazu, na co se ptala paní předsedkyně, obecně fotbaloví hráči není to otázka těch eh, fotbalových hráčů, kteří mají ohromné platy, ale právě ta černá kniha o východoevropském fotbalu poukazuje na to, že jsou to ti hráči, kteří nemají tak vysoké platy. Naopak eh, jsou ve svízelné situaci z hlediska sociálního zajištění. Tady těžko bojovat eh, proti match fixing. Ti hráči, kteří jsou ty modly, vydělávají spoustu peněz. Teď se dostáváme k otázce členských států. Měli bychom vyvinout ohromný tlak na členské státy, aby učinily konkrétní kroky. V loňském roce měli určitou příležitost. V listopadu jsme měli Evropskou radu ministrů sportu, tak dané výsledky, které vzešly z této rady, nebyly úplně konkrétní. Víte, že tento týden má být neformální setkání rady ministrů sportu a potom v listopadu bude formální rada ministrů sportu a myslím, že by měli přijmout společný přístup a přijmout také definici Eh, předběžného domluvání sportovních výsledků, mělo by to být zakotveno do trestního práva, co potom dělat spolu s týmy, co dělat v oblasti vyšetřování. Jak už jsme říkali, není to otázka domluvání sportovních eh, výsledků, která kazí tu fotbalovou hru, ale je to skutečná korupce, mafiánské praktiky, Měli bychom vyvíjet také tlak na naše členské státy, kdy chtějí přijmout konkrétní opatření, protože pokud vím v tuto chvíli, ne všechny členské státy si uvědomí, že ta situace je tak naléhavá a přišla ta správná chvíle, abychom skutečně jednali. Let me, uh... Rád bych s vaším dovolením ještě něco dodal k tomu, co bylo řečeno. Chtěl bych také reagovat na to, jaké proaktivní metody by měly být eh, dělány, například eh, diskvalifikace sportovců. Ano, to by mohlo být, ale to závisí také na stupni podezření do jaké míry se domníváme, že sportovní událost je podezřelá. Toto je záležitost, kterou musí řešit také právní orgány. Jestli že tady máme vysoký stupeň podezření, pak by se mohla dělat preventivní i represivní opatření. My jsme také hovořili o potřebě harmonizace e, národních přístupů a také o, hovořili jsme o možné nové definici, která by byla součástí směrnice či nařízení. Já bych vám chtěl e, sdělit svou jinou zkušenost z OSN. To souvisí také s e, eventuální definicí uh, počítačové kriminality jako zásadního předpokladu. Jestliž ale myslím si, jestliže se pouze zaměříme na definice, pak by to mohlo být kontraproduktivní. Když se vyjednávala úmluva z Palerma a také úmluva o korupci, pak jsme se rozhodli, že nebudeme eh, zpracovávat definice jako takové, ale spíše budeme také zapracovávat definice příslušných pachatelů a eh, proto by bylo možná v budoucnosti dobré také uplatňovat tento přístup v EU a na úrovni EU. Protože diskuse o terminologii a definicích mohou obsahovat ještě také další potenciální konflikty. Děkuji. Temo, che poi questi aspetti... Obávám se, že tyto aspekty by mohly sloužit k tomu, že zase budeme točit v kruhu, aniž bychom ten problém vyřešili. Uh, Domnívám se, že chceme něco činit proti organizovanému zločinu nebo proti mafii, musíme být schopni co možná nejrychleji nalézt definici takovýchto zločinů, aniž bychom eh, přenechali příliš mnoho prostoru k výkladu, ať už komukoliv. Pachatelé totiž vědí velice dobře, co mohou dělat a co nemohou dělat. Ty mají naprosto jasné představy. Zatímco my ztrácíme někdy příliš času na to, abychom si udělali představu o tom, co vůbec dělat můžeme. A zvenku můž, mohou občané získat dájem, že legislativec prostě se točí v kruhu a chodí kolem horké kaše, aniž by skutečně e, začal jednat. Zločin zůstává zločinem, opakuji, a znovu bych chtěla zdůraznit ve vašich odpovědích. Často zaznělo, že fot, hráči fotbalu jsou populární a pak jdou vlastně do sítě korupce. Já si mohu ještě docela dobře vzpomenout na velice slavného hráče v mé zemi, který řekl, Dalo by se eh, přijmout eh, milion eur, jako by to bylo něco běžného a normálního. Tady skutečně se ocitáme v nebezpečí, že to bude jako normální chování, které bude tolerováno. Tak tedy proti tomu já se rozhodně ohrazuji, musíme zůstat tvrdí, nesmíme polivit, nesmí vzniknout žádné pochyby o tom, co spadá do definice takovéhoto trestného činu a co nikoliv. A k těmto aspektům nemohou ztrácet jednotlivé členské státy čas, protože, jak již tady zaznělo, eh, otvírali bychom prostě brány do kořán organizovanému zločinu. Eh, děkuji všem řečníkům a nemáte-li už žádné další poznámky, můžeme uzavřít dnešní zasedání. Dovolte, abych eh, vám oznámila, že zítra začínáme v 9 hodin ráno. Naše slyšení začne příspěvkem generálního ředitele DG vnitřní záležitosti. Prosím vás tedy, abyste byli přesní, začneme skutečně v 9 hodin. Krásný večer.